I don't know what that was. Uh, Deirdre, you'll find one there. Uh, uh, Dámy a pánové, když dovolíte, požádal bych vás, abyste se usadili. Pane Aberte, pojďte si sednout dopředu, ať máme všechny stínové zpravodaje hezky na dosah. Jinak se nám vzdalujete. takže budeme rádi, když se k nám zase přiblížíte. Tak, výborně. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Poslední blok našeho zasedání. Vítám zde zejména zvlášť pana Jurgena Kreutzmana, zpravodaje na eh, zprávu z vlastní iniciativy online hazardní hry na vnitřním trhu. Toto je iniciativa tohoto výboru, je to druhá zpráva našeho výboru. Vítám zde také paní eh, Mosr, která byla stínovou zpravodajkou první zprávy za S plus D, takže máme tady odborníky na slovo vzaté. Eh, je to reakce na konzultaci komise o online hazardních hrách, což je další zdroj materiálu. Takže Kreutzmann je zpravodaj, pan Abert Shadow Moser, to jsou stínoví zpravodajové, dále je tu pan Fox a pan Dion. Takže tým stínových zpravodajů je téměř kompletní. Nebudeme zdržovat a dáme slovo panu Kreutzmannovi. Pan Freudle tady taky je, ten je schovaný tamhle vzadu, on se nám přesouvá. Pan Frontu byl už včera. Eh, a dnes bude hovořit o hazardních hrách, na to se těšíme. A teď už tady opravdu má slovo pan Jürgen Kreutzmann. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Zelená kniha, kterou zveřejnila komise, eh, vzbudila mnoho otázek eh, v srpnu bude vypracováno schrnutí a to ukazuje, že eh, z komise si vybral opravdu široké téma eh, od jednoho extrému až po druhý extrém absolutní regulace. Eh, v rámci slyšení jsme viděli, že je potřeba na evropské úrovni začít něco dělat. Princip subsidiarity platí, to Evropský soudní dvůr jednoznačně potvrdil a je jasné, že eh, je důležité zmínit i stanoviska o principu subsidiarity, eh, který ne, nesmíme jenom prosazovat, ale také respektovat. Eh, všechny věci, které se dnes řeší na evropské úrovni, lze vyřešit také pouze na evropské úrovni. To máte schrnuté v bodě 1 podstatě, že musíme tento trh regulovat přirozeným způsobem. E, tlumit takzvaný černý trh e, v, této, v, te, v tomto ohledu lze, řeš, lze dělat pouze na evropské úrovni. Členské státy jsou přetíženy, protože mají spoustu jiných prací. Je potřeba zajistit ochranu mládeže a hráčů, opět pouze na evropské úrovni. Byl zmíněn příklad Finska, kde se říkalo, že, že existuje centrální databáze, kde se, eh, kde se eh, můžete zaregistrovat pouze v případě, že splňujete určité požadavky na základě ochrany mládeže a hráčů. Ale podle mě má smysl takovýto registrační systém pouze na evropské úrovni, protože se zaregistrujete zkrátka ve 27 členských státech a e, e, v oblasti ochrany mládeže je to podobné. Eh, předcházení vznikům závislosti, to je opět důležité na evropské úrovni eh, je potřeba říci opět, existuje jeden identifikační registrační systém a tenhle, ten, takovýto systém se velice snadno nechá založit, aby se zabránilo vzniku závislostí, protože se bude jednat o licencovaný systém který lze velice, velice snadno sledovat, protože kasína, různé sázkové společnosti a výrobci výherních automatů se opět mohou v centrálním registru informovat a zapojit se do něj a e, účastnit se aktivněji v oblasti ochrany mládeže a hráčů. Provozování spravedlivé a odpovědné a průhledné hazardní her je rovněž důležité. Jde o takový ten celkový férový smysl, férový duch e, soutěží. E, o tomto jsme hovořili také trochu už včera. I opět zde je nejjednodušší řešení online řešení na evropské úrovni. A právě proto je závěrem pro mě jako zpravodaje, pokusme se všechny tyto věci, které jsou, myslím, napříč politickým spektrem, akceptovat a řešit evropsky, na evropské úrovni ehm, řešit na evropské úrovni to můžeme směrnicí. Může to být minimální harmonizace Eh, kdy nám mohou členské státy potom říci, chceme vyšší standardy, eh, zkrátka bez členských států nebudeme mít subsidiaritu, protože nedosáhneme žádného řešení. Takže členské státy jednoznačně potřeba zapojit, i oni na tom mají zájem, protože tím může dojít ke snížení objemu černého trhu. Pokud budeme mít evropskou regulaci, budeme mít i e, mocný nástroj proti e, černému trhu, proti e, neférovým provozovatelům takového hazardu. Zkrátka budeme mít něco v ruce, abychom s nimi mohli bojovat. Takže řešení zde je Evropa, řešení všech těchto problémů. Eh, zkrátka, princip subsidiarity nemůžeme ignorovat, zkrátka potřebujeme členské státy. Já jsem přesvědčen, že všechny tyto problémy, které evropské členské státy mají a nemohou je řešit samostatně, mohou být řešeny na evropské úrovni. Je jasné, že eh, určití, určité subjekty, eh, eh, že hazardní subjekty mohou mít zájem na tom eh, registrovat se pouze v jednom členském státu a ne v jiném, protože to jde proti subsidiaritě a zároveň jim to dává větší prostoj, prostor pro nekalosti. Já si myslím, že byrokratické zatížení nebude tak výrazné, když členské státy řeknou ano, akceptujeme automatické uznávání, anebo naopak ne, stanovíme si vyšší standardy, Eh, které ještě ověříme, tak, aby byly připuštěny do hazardní her pouze subjekty, které tyto požadavky splní. Já doufám, že tato zpráva bude podpořena velkou většinou. Eh, vyzývám kolegy ke spolupráci, jsem přesvědčen, že bez velké většiny v parlamentu neudělá komise příliš mnoho na podporu členských států. Ale když se my všichni shodneme, že tento výsledek je důležitý a jak říkám, je to téma napříč politickým spektrem, když všechny frakce toto téma podpoří, eh, takovéto evropské řešení a já jsem mluvil se všemi zástupci, eh, je to něco, co vyřešit opravdu můžeme a myslím si, že pokud, se, pokud dojde k takovéto schodě, pokročíme na celém poli, v celé řadě témat, která jsou, jak říkám, evropsky řešitelná. Samozřejmě eh, uvítám i všechny negativní komentáře, jak říkám, jsem velice rád za spolupráci se stínovými zpravodaji a děkuji vám za slovo. Děkuji, děkuji za tento velice <clears throat> jasný přehled um, o tom, o čem jste hovořil. Myslím, že ta analýza skutečně eh, nám možná umožní i s komisí se dostat do situace, kdy budeme moci hovořit o konsensu. Pan Abad je další, kdo eh, požádal o slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Především bych chtěl poděkovat panu Krojcmanovi za eh, předložení této zprávy. A chci říct, že v podstatě celkově vzato je to na správné cestě. Já sdílím řadu věcí, eh, kterou nám eh, které nám předložil zpravodaj. Ke dvěma ke třem bodům bych se chtěl vyjádřit. Především chci upozornit, že trh hazardních her online není trh jako trh s jiným zbožím kde by platil volný pohyb. Během celé diskuse si to musíme připomínat. Jsou tady pro nás dva důležité principy. Eh, řekl to také zpravodaj. Především je tady princip subsidiarity, to je koncepce, která nám dobře vyhovuje, takzvaná aktivní subsidiarita, to znamená, že se snažíme přistupovat mm, z evropského hlediska k věcem, kde respektujeme eh, pravomoce eh, členského státu. Za druhé je tady také vlastně princip eh, že neplatí vzájemné uznávání, to znamená, že každý stát si uchovává svá vlastní pravidla. Já sdílím i ten názor, že je třeba zvýšit atraktivnost legální eh, nabídky. Eh, dobrá legální nabídka je nejlepší zbraní proti nelegální nabídce. A všechna opatření, která jdou tímto směrem, mě připadají pozitivní. Jednu věc bych jenom odlišil tady. Tady jsou dvě různé věci. Jednak eh, snižování administrativní zátěže, to je jedna věc. A otázka evropské licence je jiná věc. To jsou dvě zcela odlišné věci a dvě zcela odlišné diskuse. Snižování administrativní zátěže, a já tady podporuji zpravodavě, ano, snažme se to eh, na minimum snížit eh, i u přeshraničních her. Ovšem jsou tady některé samozřejmě administrativní eh, formality, které jsou nezbytné v zájmu spotřebitele, ale jiné můžeme považovat za nadbytečné. Tady máme určitou práci. A pokud je o evropskou licenci, tak tady myslím, že to je vlastně vyústění určitého eh, procesu. Nikoli první etapa, ale vyústění toho procesu. A musíme dávat dobrý pozor. Eh, a můžeme do jisté míry zjednodušit přidělení licence, ano, tak můžeme tímto směrem můžeme pracovat pracovat, ale současně nesmíme zase dopustit, aby to šlo proti otázce vzájemného uznávání. Snižování administrativní zátěže na jedné straně ano, aby se zvýšila atraktivnost legální nabídky a na druhé straně zachování prerogativ daného členského státu. Situace se liší v jednotlivých státech, je to dost složité. Když vidíte, že dokonce eh, regulátoři na národní úrovni vzájemně nekomunikují, a tedy spolupráce na celoevropské úrovni. Určitě k tomu musíme směřovat, podporovat, zintenzivňovat spolupráci. A ještě jednu věc doplním, všechno se vším ostatním souhlasím, a ta jedna věc je, že bych dodal jednu věc, která mně připadá eh, důležitá a patří vůbec do celého rámce ochrany spotřebitele. Eh, Evropa musí sledovat integritu celé této oblasti. A tady bych šel ještě trošku dále než zpravodaj a na evropské úrovni eh, hájit princip integrity sportu. Eh, na jedné straně máme operátora, provozovatele hazardních eh, her online a mm, mm, někteří hovoří například o právu sázet. A tady je možná určitý prostor eh, z právního hlediska, který umožní čelit eh, nelegální nabídce hazardních her a přitom i zajistit určitý eh, odůvodněný příjem z těchto aktivit. Pokud je o myšlenku směrnice, proč ne? Proč ne? ale musíme zvážit, na jakém právním základu, jestli to bude eh, právní základ jednotného trhu nebo právní základ ochrany spotřebitele. Eh, ale můžeme tímto směrem se ubírat. Evropský parlament by měl udělat jednu věc. Podpořit rozšíření směrnice, která bojuje proti praní špinavých peněz a která se teď týká pouze výnosů v kasinech. Můžeme tady jít daleko širším směrem. Tak zhruba tolik bych chtěl dodat, kromě toho, co už je navrhováno ve zprávě a kde se zbytkem souhlasím. Ale pozor, pozor na to sematické rozlišení eh, administrativní zátěže a evropské licence. A dále také pozor, pozor na tu otázku integrity sportu. Děkuji. Uh, děkuji, eh, děkuji, eh, paní Šaldemose. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, také vám, pane Krojcmane, za tuto velice zajímavou zprávu, velice dobře zpracovanou zprávu. Eh, já jsem vlastně očekávala něco takového od liberála. Jsem ehm, s velkým potěšením jsem si přečetla tuto zprávu a zjistila, že skutečně vychází eh, z věcí, proti kterým hlasoval, které neodhlasoval parlament v roce 2009 v březnu. Ale možná, že vás nepředkvapí, že navrhnu několik úprav, které by mohly vést ke zlepšení. Eh, souhlasím s tím, že eh, před námi stojí řada problémů v celé této oblasti hazardních her, to souvisí s ochranou spotřebitelů, také to souvisí s možností praní špinavých peněz, podvodů hospodářských a tak dále. Myslím si, že nastala už ta doba, kdy je potřeba posílit naši evropskou spolupráci. To tedy je určitě všechno dobré. Otázka ale je, Eh, jaký nástroj k tomu můžeme použít, tak abychom skutečně všechny tyto problémy byli schopni řešit. A musím se přiznat, že si nejsem jistá, že řešením těchto problémů je směrnice v tomto konkrétním případě. Souhlasím s tím, že spolupracovat lépe musíme, že spolupráce mezi členskými státy by měla být lepší. A já proto navrhuji, abychom na začátku, eh, si, eh, si, eh, abychom trvali na tom, že komise připraví určitý rámec, který právě takovou tu efektivnější spolupráci umožní. Souhlasím také s tím, že je potřeba udělat něco s těmi nelegálními operátory. To souvisí s celým tím problémem černého trhu, ale řešením opět nemusí být nutně směrnice o ochraně spotřebitelů, ale řešením může být to, že členské státy budou eh, mít možnost zkrátka uzavřít všechny tyto nelegální operace. Z dlouhodobějšího hlediska ale si myslím, že ani toto nebude stačit. Pochopitelně, že budeme potřebovat směrnici eh, na ochranu spotřebitelů, ale tak, jak situace vypadá dnes, myslím si, že teď potřebujeme skutečně mít efektivnější systém, který nám umožní posílenou spolupráci. Eh, z evropského pohledu si myslím, že by to měla být právě komise, která by eh, měla udělat všechno pro to, aby eh, tuto spolupráci nám umožnila posílit, tak abychom se vypořádali s těmito nelegálními operátory. Eh, vy jste hovořil o tom, že jeden z problémů je v podstatě fragmentace toho trhu s hazardními hrami. To je celkem pochopitelné. Je jasné, že takový trh bude fragmentovaný vzhledem k tomu, že platí princip subsidiarity, což znamená, že členské státy mají právo a také možnost použít svou vlastní legislativu upravující právě hazardní hry. To vychází z nejrůznějších kultur a tradic a proto ten trh v důsledku toho všeho je eh, rozlišný. Nicméně určité obavy mi dělá to, že kdybychom měli směrnici o evropských hazardních hrách, a tak bychom se možná dostali do situace, kdy eh, stejná pravidla by eh, se promítala do toho, jakým způsobem se vytváří ten trh v jednotlivých členských státech s těmito hazardními hry. Přesto si myslím, že existuje lepší řešení, které bere v úvahu to, že Hazardní hry nejsou běžnou hospodářskou činností, je to velice speciální hospodářská činnost. A proto si myslím, že můžeme říci, že zlepšíme spolupráci, budeme mít k dispozici tyto nástroje, tak, abychom byli schopni prosazovat to, co je potřebné prosazovat a potom si myslím, že budeme schopni tyto velké problémy, které před námi stojí, řešit. Eh, my se domníváme, že skutečně ty problémy existují, souvisí to s praním špinavých peněz, eh, s hospodářskou kriminalitou a tak dále a musíme kromě toho chránit spotřebitele. Eh, myslím si, že existuje řada dalších možností, jak k těmto věcem přistupovat, ale teď o tom hovořit nebudu. Chtěla jsem se zmínit pouze o těch nejzásadnějších, nejkritičtějších věcech. Myslím si, že v celé řadě oblastí ta zpráva je opravdu skvělá a já jenom doufám, že výsledkem bude eh, široký konsensus napříč Evropským parlamentem. Všechny politické skupiny zde v Evropském parlamentu pochopitelně eh, se eh, na věci dívají různě. Eh, možná proto, že eh, hazard eh, se liší v jednotlivých zemích na základě určitých tradic, kultury, která existuje v té země, se určitě to projeví do těchto diskusí. Se určitě to platí o mé politické skupině SD, nevím, jak to vypadá v EPP, ale každopádně i v rámci jednotlivých politických skupin se promítají tyto různé zájmy. A já se přesto domnívám, že je potřeba, aby ten konsensus byl co nejširší a měl, budeme muset uh, pokračovat eh, krok po kroku eh, opatrně. Přesto eh, i já souhlasím s tím, že teď nastala ta doba, kdy je potřeba pokročit dál a udělat více, než tomu bylo v tom roce 2009. Já se velice těším na to, že budeme spolupracovat v této oblasti spolu. Určitě se jedná o velice aktuální problém. Děkuji. Děkuji, děkuji za tu velice konstruktivní eh, poznámku. Kromě toho to ukazuje, eh, jakou má cenu naše angažovanost právě v, eh, při řešení těchto otázek, kdy vycházíme tedy z té předcházející zprávy a teď se snažíme do toho integrovat ten současný systém. Teď dám slovo panu Foxovi, potom paní Rile a nakonec pan Dion. Eh, co se týče eh, poslanců, pan Van Nok, profesor Kri Campos, pan Mades, pan Busutil a pan Vělma a také paní Gepardová, ty všichni požádali o slovo. Pokud ještě někdo chce eh, přispět do této diskuse, prosím, dejte mi vědět. Takže dalším řečníkem je pan Fox. Děkuji, pane předsedo. I já bych rád poděkoval panu Kreutzmanovi za tuto velice dobře odvedenou práci a také za ten velice inkluzivní přístup k tomuto velice citlivému předmětu. Eh, jsem eh, rád, že paní Šaldomorsová byla eh, příjemně překvapena výsledkem této zprávy. Já jsem byl trošičku zklamán. Já bych byl býval rád, kdyby ten přístup byl trošičku liberálnější od, toho velice, od tohoto velice liberálního poslance. Paní Šaldemose řekla, že doufá, že se dostaneme kousek dál, než tomu bylo v březnu 2009 a já vidím svou úlohu v tom, že se pokusím postrčit pana Kreutzmana právě k tomu, aby jsme se dostali eh, z té situace eh, z března 2009, protože východisko mé skupiny byla eh, ta zpráva minoritní, kterou jste napsal vy, pane předsedo, a to, byl velice, to byla zpráva velice liberální ve svém přístupu k hazardu. Já se totiž nedomnívám, že tato zpráva je dostatečně odvážná. Myslím si, že se zabývá hlavně tou otázkou onlineové eh, hazardních her, ale z definice vyplývá to, že pochopitelně online hazard je eh, vždy přeshraniční. Eh, to všechno vedlo k tomu, že máme v současné době nedostatečnou právní jistotu. Děkuji. Eh, nedostatečnou právní eh, eh, jistotu a kromě toho nemáme dostatečně chráněné spotřebitele a kromě toho působí v této oblasti obrovské množství nelegálních operátorů, kteří se zabývají praním špinavých peněz a hospodářskou kriminalitou. Myslím si, že bychom měli přístup omezit na vnitřní trh a měli bychom se zabývat těmito otázkami. Rád bych byl, kdybychom se také věnovali tomu, jakým způsobem bude porušování pravidel vnitřního trhu postihováno v jednotlivých členských eh, eh, států. Inovace a lukrativní eh, daňové příjmy v podstatě jsou také důležitou otázkou pro všechny státní rozpočty. Pro mě připadá ironií do určité míry to, že vlády vlastně chtějí chránit něco, co vnímají jako legitimní zdroj příjmu, ale jestliže budou liberalizovat takovýto trh, tak mohou možná zjistit, že vlastně tyto příjmy se navýší Domnívám se, že správně regulovaný evropský rámec upravující online eh, hazardní hry by měl řadu pozitivních dopadů. To ovšem předpokládá, že budeme mít dostatečné pojistky pro eh, eh, uživatele, pro spotřebitele a musíme se postarat o to, aby byly také zabezpečeny ty onlineové účty Um, chtěl bych ještě reagovat na jednu věc, kterou řekla paní Schaldemose a sice, která, když řekla, že toto není běžná spotřebitelská činnost nebo ekonomická činnost. Řekla jste to? Vy jste říkala, že to není normální hospodářská činnost. Ano, to jste řekla. Mě by zajímalo, jaký je rozdíl mezi, dejme tomu, situací, kdy mladý člověk si koupí novou hru, nějakou počítačovou hru a, tra, a utratí 40 až 50 euro na to, aby mohl hrát tuto novou hru. Jak je rozdíl mezi tímto člověkem a někým, kdo se rozhodne zkrátka eh, do hazardních her na internetu věnuje stejnou částku peněz, také každý měsíc. To je zkrátka jenom otázka, jakým způsobem se rozhodnou tito lidé trávit svůj volný čas. Může někdo například se rozhodnout, že chce hrát pokr na internetu a to je všechno vědomé rozhodnutí. Možná, že sami s tímto rozhodnutím nesouhlasíme, možná, že si nemyslíme, že hazardní hry jsou něco dobrého, ale to ještě neznamená, že bychom měli někomu bránit v tom, aby se něčemu takovému věnoval. Myslím si, že tato moralist, tento moralistický tón se odráží i v této diskuse. Celá řada lidí zkrátka hazard nemá rád, a proto se domnívá, že by lidé hazardní hry hrát neměli. Já myslím, že je v pořádku, když s tím nesouhlasíte, ale eh, otázka adekvátní ochrany proti například eh, adikci eh, by vyžadovala něco více než to, že si myslíme, že něco je morálně špatně, ale nechat zkrátka prostor těm, kteří se rozhodnou tímto způsobem utrácet své peníze. Děkuji. Myslím si, že paní Schaldemose Eh, možná, že má pocit, že to, co jste řekl, neodpovídá tomu, co ona řekla. Eh, já jsem nic takového neřekla. Toto je rozhodnutí Evropského soudního dvora. Ten došel k závěru, že toto není normální hospodářská činnost. Je to hospodářská činnost, která má svou konkrétní podobu. A čili já jsem to neřekla, to není moje formulace, to je formulace Evropského soudního dvoru. Děkuji mnohokrát. Děkuji za příspěvek pana Foxe, protože tím rozběhne debatu. Faktem je, že se setkáváme s, velkým kulturní, s velkou kulturní rozmanitostí v, tomto, v této oblasti. Jsem velice rád, ráda, že právě pan Kreutzmann byl zpravodaj na tuto, na tuto zprávu, protože s ním postoupíme o krok dál. Bez této zprávy bychom to nedokázali. Základ, který jste položil, totiž umožňuje i debatu v rámci rámci Německa. Ta nebude vůbec jednoduchá. Zkrátka se budeme muset vypořádat s argumentem, který zmínil pan Fox s těmi, s těmi zisky, to znamená s tím užíváním. Když se podíváme, kdo, kdo má zisk, eh, třeba ve státě, jako je Německo, tak uvidíme eh, nejprve tedy eh, profesionální sportovce a sportovní svazy. Když toto půjde do Eh, do státní kasy v podobě daní, tak tyto skupiny nebudou mít žádné zisky, ale eh, pokud půjdeme směrem eh, profesionálních sportovních svazů, tak by to bylo úplně špatně. Proto je dobře, že pan Kreuzmann zmínil to téma, kdo bude vydělávat a kam ty peníze půjdou, protože to je právě ten kulturní rozdíl v členských státech, kdo jak chápe, co se s těmito penězi má dělat. Ale teď tedy k těm návrhům pana Kreutzmana. Jsou to všechno důležité věci, subsidiarita, vzájemné uznávání, Eh, otázka ochrany mládeže a hráčů, hráčů integrita sportu, to je samozřejmě jasné. Podporuji i to, co říkal o tom, že se má posílit legální nabídka hazardu oproti nabídce ilegální. Eh, to je v Německu velice ožehavé téma, nebude vůbec jednoduché o něm diskutovat. V podstatě, eh, co z toho teď máme udělat? To je ta klíčová otázka. Potřebujeme podle mého názoru více spolupráce. Zároveň ale nevím, jestli je směrnice právě to pravé. Možná by bylo lepší nařízení, to, tím bychom dosáhli eh, toho, co chceme, protože je to cílený nástroj a přímo by hovořilo o evropské úrovni a o to právě jde. Jde o to, aby komise nebo respektive koordinace dozorčích orgánů e, lépe spolupracovaly, aby vytvořili lepší strukturu ochrany spotřebitele, ochrany uživatele. Takže eh, nevím, jestli je nejlepší směrnice, nebo jestli by pro tento účel byly lepší nástroje. Každopádně bychom tento krok teď měli podniknout. Musíme si to samozřejmě obhájit na národní úrovni, ale myslím si, že tím celý, celé toto téma o něco sklidníme a e, nebude to zkrátka tak výnosný píseček pro všechny ty lobbysty, kteří se zde objevují, těch je tady plno. Zkrátka, e, budeme mít univerzální odpověď, eh, všechno bude, všechno bude jasné, všechno bude řízené a tím pádem nebude prostor pro žádné nekalosti. Takže tento návrh nás jednoznačně dostává o krok vpřed. Myslím si, že do budoucna nám ušetří nebo minimálně omezí rizika, se kterými se budeme setkávat. Děkuji. Děkuji a nakonec pan Dion za stínové zpravodaje. Děkuji vám. Hm, pane předsedo, hm, Pane Krojcmane, děkuji vám za vaši zprávu. Já bych chtěla zopakovat východisko, ze kterého vychází eh, naše frakce. Nejde o běžnou eh, ekonomickou činnost. A pro nás je důležité eh, vyhnout se tomu, aby došlo k závislosti na hazardu. Tady můžeme říci, že do jisté míry je to i zpráva v příslušnosti Libe, protože je to také otázka um, boje proti nelegálním činnostem, je to také otázka boje proti praní špinavých peněz a podobně. Proto je velice důležité to vidět také v návaznosti uh, na boj proti organizovanému zločinu. Já ovšem dost dobře nevím, co, jak to vypadá z hlediska, z hlediska mandátu, pokud jde o vnitřní trh. Musíme přijmout to, že při hrách online je třeba se podrobit určitému množství omezení, dokonce to může jít i dost daleko. Eh, nevím, proč by nebylo možné zvážit i státní monopol ve veřejném zájmu, v zájmu všech. Eh, druhá záležitost, protože uvažujeme o různých eh, opatřeních, tedy nezávisle na tom aspektu libe. Dostávám se k věci, která se do jisté míry týká psychického zdraví, to znamená zabránit závislostem to všechno samozřejmě jsou otázky v národní eh, pravomoci, to znamená vypracovat eh, směrnici či dokonce nařízení. Eh, u otázky, kde z definice to závisí na národních pravomocech, to mně připadá trošku, trošku nemístné. Nejde o běžnou ekonomickou činnost, nejde o běžnou aktivitu na jednotném trhu pakliže to nespadá ani pod eh, oblast ochrany spotřebitele, tak eh, já nevím, jestli se má přidat ještě další regulační nástroj. Na jedné straně, tedy na straně liberálů, konzervativců, se tady požaduje více pravidel, to mě překvapuje. Myslím, že tady je třeba co nejméně eh, pravidel, co nejméně zátěže, jsem pro spolupráci, když jde o boj proti závislostem, protože hazardní hry znamenají a mohou znamenat určitou závislost. Jsem také pro spolupráci v oblasti boje proti organizovanému zločinu, ale myslím si, že to není vyloženě v pravomoci našeho výboru. Uh, Dobrá, děkuji mnohokrát. Kolegové, jenom vás upozorním, že pan polský náměstek přijde ve 4 hodiny 20 minut a přijde přesně. Já nechci pana Ariase příliš, na pana Ariase příliš tlačit, protože má zajímavou zprávu, ale máme zde nějakých sedm mluvčích, kteří se musí vejít do času, který už byl určen pro pana Ariase, takže poprosím, omezte se na dvě minuty. E Určitě budete mít dost příležitostí o tomto hovořit i v budoucnu, takže teď jenom pro pořádek pan Heinlock, paní Korea Campus, pan Handes, pan Buste, paní Fiena, paní Gebhardt a paní Korela. Ještě někdo? Ne. A pan Mandes, pan Šváb nakonec odstoupil. Pan Mandes tu je, ano. Dobrá, takže pan Beinlock, prosím. Dvě minuty a dodržte to. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Především bych chtěl poděkovat panu Kreutzmanovi za jeho práci. On se tady pouští do tématu jak obtížného, tak i citlivého. Jeho zpráva má tu výhodu, že se staží stanovit Ehm, nebezpečí, které spočívá v regulaci trhu hazardních her online, ale na druhé straně si myslím, že není dostatečně ambiciozní. Spravodaj vyjmenovává celou řadu oblastí, kde efektivnější regulace se zdá být eh, potřebná a zcela oprávněně, protože já nevím, co to je normální ekonomická činnost, ale Prostě vím, že e, e, ekonomické činnosti přinášejí i to, čemu říkají ekonomové externality. A proto je zapotřebí určitá regulace, aby bylo možné právě omezit negativní externality. Co to znamená? Znamená to především boj proti nelegálním trhům, to je za prvé, za druhé zabránění závislostem, za třetí ochrana nezletilých a za čtvrté ochranění integrity sportu. Pane zpravodaji, vy jste byl velmi voluntaristický ve svém vystoupení, za to vám děkuji, ale bohužel ve vaší práci eh, neformulujete žádný návrh, například boj proti závislostem. Eh, tam bychom byli rádi slyšeli alespoň nějaké minimum, jako je třeba striktní eh, rámec pro eh, reklamu, určitá varování, také zabránění tomu, aby operátoři poskytovali určité odměny za množství Um, vstupu a podobně. Prostě měli bychom definovat určité minimum evropského přístupu a samozřejmě vše ostatní ponechat subsidiaritě, ale některé cíle je možné eh, dosáhnout pouze v případě, že existují závazná pravidla na evropské úrovni, konkrétně ochrana nezletilých či eh, boj proti sportovním podvodům, což by se velice usnadnilo, kdyby eh, se právě trestně právně definoval sportovní podvod. Hry online eh, z hlediska duševního zdraví, z hlediska eh, podvodů, zločinů, to všecko určitě jsou závažné věci. Mohli bychom zvažovat státní monopol. Sám soudní dvůr říká, že by bylo možné takto lépe hájit spotřebitele a lépe bojovat proti zločinnosti. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát za velice jasný a komplexní příspěvek. Uh, pan Coria de Campos. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem chtěl pogratulovat panu Krojcmanovi za jeho zprávu. Eh, odvedl velice dobrou práci a myslím si, že položil dobré základy pro opravdu dobré řešení v této oblasti. Mám několik komentářů a v některých věcech nesouhlasím zcela. Jednak historicky není pravda, není, není um, obhajitelná eh, destrukce národních monopolů v oblasti hazardu. Každá země má své charakteristiky, někde monopol existuje, někde neexistuje. Co je nového, je možnost využívání internetu k vytvoření sázkových mechanismů, které unikají všem formám daňové kontroly nebo jiné státní kontroly. A to právě souvisí se všemi těmi problémy, které jsme teď zmiňovali. Takže problém před námi není státní monopol, to není to jádro pudla, tak říkajíc. Hlavní problém, který nás nutí přijímat evropská opatření, je právě nelegální aktivita a nelegální provozovatele hazardních her, kteří používají nové technologie a Eh, schovávají se za ně. S tím je potřeba bojovat. Eh, když zrušíme státní monopol, nemáme záruku, že se nevytvoří monopol soukromý nebo nějaký oligopol. Můžeme se tak dostat z bláta do louže, protože ani pak nebudeme mít možnost kontrolovat příjmy, tak jak to byl náš původní záměr. ale eh, jednotlivé prvky týkající se kultur členských států a, a eh, vůbec tyto věci, které historicky byly záležitostí eh, státních hazardních institucí eh, jsou důvodem toho, že tento text musíme ještě pozměnit. S panem Kreutzmanem souhlasím v tom, že existuje potřeba aktivního principu subsidiarity na místo eh, jaksi uziver, univerzálního eh, přístupu v rámci všech členských států, ale připomínky budeme mít v celé řadě oblastí. Děkuji, pan Mandl je další. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Eh, já bych chtěl poděkovat Jirgenu Kreutzmanovi eh, za tuto eh, rozsáhlou analýzu. V řadě věcí s ním souhlasím. Hlavně těch negativních eh, věcech, které zdůrazňuje ve vztahu k těmto eh, hazardním hrám online. Eh, my jsme v našem výboru už se na těchto věcech několikrát shodli. Krist k tomu měl ostatně také zprávu. Co se týče těch řešení, které navrhuje a způsob, jakým budeme řešit například problém hospodářské kriminality a praní špinavých peněz, tady také souhlasím s většinou toho, co řekl pan Kreutzmann. Myslím si, že bychom měli vycházet z těch různých kulturních tradic a řešit to věci vnitro vnitrostátně. Eh, hovoří se tady o eh, hazardních hrách eh, online na, na vnitřním trhu. Například v Nizozemsku existuje jeden slavný cyklista, který eh, eh, zneužíval sázky tak, že v podstatě se eh, ty sázky realizovaly na Kypru. A otázka je tedy, kam potom šly ty peníze, jestli šly skutečně do, na holandské ministerstvo financí. Eh, jedná se až o 600 milionů eh, euro, eh, o které přišla státní pokladna právě proto, že došlo k této nelegální činnosti je potřeba se věnovat i těmto negativním eh, fenoménům. Je potřeba, abychom našli určitý způsob, jak bojovat s tímto eh, typem hospodářské kriminality, ať už se jedná o praní špinavých peněz nebo o jiné věci. Jak řekl pan de Jong, potřebujeme mít skutečně národní přístup, ale pan Fox se zmínil o dalších věcech. Eh, je potřeba se zaměřit také na ty ostatní aspekty té hospodářské činnosti. Myslím si, že i zde potřebujeme mít celoevropský přístup protože jinak v podstatě eh, odmítáme lidem eh, eh, možnost volby. Nemůžeme mít například situaci, kdy v Německu by skončil někdo u soudu za něco, co je naprosto legální v jiném členském státě. To jsou tedy věci, ve kterých je potřeba eh, celoevropský přístup a také potřeba, aby toto bylo kontrolováno. Pan Busitil je další, potom pan Firno, paní Kebhartová, Pan Busitil první. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, možná, že Evropský soudní dvor eh, řekl, že skutečně se nejedná o běžnou hospodářskou činnost, ale tento soudní dvor nikdy neřekl, že eh, ustanovení ve smlouvě o volném pohybu se tady nejsou aplikovatelné. Pochopitelně, že toto je aplikovatelné i na tuto oblast. Jestliže umožníme jakékoliv výjimky, tak jak třeba to rozhodne soud, tak potom musíme je vnímat jako výjimky. Nemůžeme přece toto pravidlo stavět na hlavu. Já si myslím, že alespoň někteří z nás hovoříme o tom, že jsme vlastně udělali pravidlo z nějaké výjimky, přičemž i výjimka by měla zkrátka být vždy pouze výjimkou. A chtěl bych říct, že veškerá ustanovení týkající se volného pohybu musí eh, platit. Za druhé potřebujeme mít vysokou míru eh, ochrany spotřebitele, tak aby kdokoliv, kdo hraje online, bude mít zajištěnou ochranu bez ohledu na to, kde k této hazardní hře, v které zemi k tomu dochází. Eh, to ale neznamená, že ustanovení smlouvy v podstatě by neměla platit Myslím si, že eh, při tom všem musíme zajistit alespoň minimální ochranu eh, občanů evropských, což by bylo dobré, protože bychom tím dosáhli toho cíle ochrany spotřebitelů, aniž bychom tím bránili eh, aplikaci pravidel upravujících jednotný trh. To je jediný způsob, jak tuto věc můžeme řešit. Jinými slovy, pokud říkáme, že tato činnost by se měla zakázat nebo hledat nějaké výmluvy, proč bychom to měli zakázat, to zkrátka jsou věci, které nemohou fungovat, protože výjimka zkrátka musí zůstat výjimkou. Třetí bod se týká důvěry. V Evropské unii existují regulace v mnoha oblastech a tyto regulace eh, záleží na jedné věci a to je důvěra. Důvěřujeme si navzájem, důvěřujeme si i v tom, že tyto věci budeme aplikovat tak, jak má být. Jestliže například nějaká firma má bankovní licenci v jedné členské zemi, tak vycházíme z důvěry v to, že takováto země může provozovat eh, svou činnost i v jiné zemi. Jinými slovy, eh, jestliže má eh, licenci například jedna letecká společnost v jedné členské zemi, tak, jí, tak budeme důvěřovat, že může operovat i v jiné zemi. A proč by měl být výjimkou, proč by měl výjimkou Eh, hazardní hry online. Je to také hospodářská činnost. Možná, že je trošku odlišná, čili pojďme se soustředit na ochranu spotřebitelů, dejme tomu, jako je tomu v situaci tabákového průmyslu. Zde máme velice eh, přesně stanovená a přísná pravidla týkající se eh, cigaret, to se týká reklamy, tady máme velice přísně nastavená pravidla a standardy v v zájmu ochrany spotřebitelů a máme na to plné právo, ale v žádném případě nemůžeme říct, že se nesmí obchodovat v Evropské unii s cigaretami. To ne. Děkuji. Pan Pěnman je další. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Nejprve bych se možná měl představit. Jsem eh, švédský člen, normálně pracuji v jiném eh, eh, výboru, ale já už se věnuji této otázce už asi deset let, takže bych velice rád využil tuto příležitost k tomu, abych mohl také já vyslovit v této diskusi. Já jsem se rozhodl se této věci věnovat, když jsem si uvědomil, že ve Švédsku existuje obrovská míra pokrytectví. Ve Švédsku máme dva monopoly, za prvé alkoholový a e, monopol na hazardní hry. Oba tyto monopoly tvrdí, že jejich cílem je chránit e, spotřebitele a naše občany, ale ten monopol na, e, na hazardní hry je druhá největší reklamní agentura v podstatě ve Švédsku. Čili představte si, kdyby ten monopol na alkohol by měl stejnou možnost eh, eh, dělat reklamu. Například by řekl, tato vodka je báčná pro vaše zdraví, nebo něco takového. Čili to by bylo bizarní přece. Eh, a na jedné straně tedy hovoříme o ochraně lidí před adikcí, ale současně ministři financí Evropské unie v podstatě jsou lidé, kteří trpí adikcí na hazardní hry větší než kdokoliv jiný z nás. Já jsem si přečetl tu zelenou knihu komise, ale zdá se, že ani operátoři, ani e, členské státy z toho nemají radost. E, teď e, se hovoří o tom, jestli existuje nějaká právní jistota v této oblasti. Promiňte, právní nejistota Eh, pochopitelně, že máme legální operátory, máme černé operátory, máme také šedivé operátory. Kdo to je ten šedivý operátor? To je operátor, který možná působí legálně v jedné zemi, ale nelegálně v jiné zemi. Pochopitelně, že potřebujeme mít eh, nějakou správní jistotu eh, a buď teda formou směrnice, anebo možnou, možnost, budeme si mít možnost soudního postihu. Já vím, že McCreevy prohlašoval, že nikdy k tomu nepředloží návrh směrnice, protože byste s tím nikdy nikdy nesouhlasili. Ale v tom případě máme zodpovědnost jít tou druhou cestou eh, já eh, bych byl velice rád, kdybychom mohli udělat nějakou velkou směrnici, která to všechno upraví, ale myslím si, že tudy cesta nevede. Myslím si, že ta zpráva je víceméně dobrá, ale eh, je potřeba tady říci, že potřebujeme mít minimální pravidla, minimální standardy eh, pro ty, kteří mají eh, příslušnou licenci například, kteří mohou tedy eh, poskytovat tyto služby i přeshraničně, tak aby nevylučovali lidi z jiné zemi. To je v pořádku, dokonce i monopol by mohl být v pořádku, ale potom ten monopol musí být zaměřen na to, aby se tyto věci nějakým způsobem vymezily a omezily. Eh, otázkou je, že nesmíme eh, duplikovat věci, které již existují, potřebujeme mít větší spolupráci a soustředit se na to, čeho jsme schopni dosáhnout a eh, nespokojit se s tím, že nemůžeme udělat nic, ať si to všechno vyřeší jednotlivé členské státy. To skutečně není správná reakce na tu stávající situaci. Děkuji. Děkuji, děkuji, velice vás vítáme v našem výboru, můžete přijít kdykoliv budete chtít. Co se týče zákazu těchto hazardních eh, her, eh, ta celá otázka, eh, to, do jaké míry členské státy mají možnost zakázat tyto věci. V rámci slyšení jsme se dozvěděli, že 20 Němců hraje hazardní hry, když to tam je zakázané. Takže myslím si, že tyto věci jsou opravdu nerealistické. Teď paní Gepartová a potom paní Kopola. Ja, danke schön, Herr Děkuji vám, pane předsedo. Eh, tato diskuse byla velice zajímavá pro mě jako posluchačku. Eh, ukázalo se, že nasazení pana Kreutzmana je naprosto na místě. Eh, pro subsidiaritu samozřejmě musíme nechat dostatečně velký prostor, protože kulturní předpoklady jsou zkrátka tak široké, tak různé, že není možné uh, v oblasti hazardu na evropské úrovni zavést jednotný předpis. To z diskuse vyplynulo naprosto jasně. Chci připomenout také to pro ty, kteří to třeba zapomněli, že hazard eh, jsou součástí i eh, směrnice pro služby. A bylo, bylo jasně řečeno, že eh, hazard z této směrnice vyjmeme, protože se nejedná o běžnou hospodářskou činnost protože jsou zde zapotřebí zvláštní předpisy, které, eh, které nelze spustit na běžně regulovaném trhu. Zkrátka, že potřebujeme zvláštní řešení na zvláštní situaci, která v hazardu nastává. A kromě jiného jde o praní špinavých peněz, o organizovaný zločin, o prevenci závislosti, jde o záležitosti zdravotní, a e, závislosti e, jedněch lidí na jiných a na životní situaci vlastně celých rodin. A proto nelze říč, říci jenom nechme se to vyvíjet, e, nebo ne, vytvoříme proto vnitřní trh a ono se to nějak zreguluje. To prostě takovou odpověď dát nelze. Já zatím pro pana Kreutzmana nemám odpověď, zda jsem pro směrnici nebo, nebo nařízení nebo pro něco jiného. To záleží na tom, co se má tímto předpisem řídit. A to musíme teď přesně definovat. Myslím si, že v průběhu diskuse můžeme odpovědět i na tuto otázku přesněji. A chtěla bych vám ještě jednou poděkovat za to, že, velice, že jste velice pečlivě uh, velice jemně k tomuto tématu přistoupil a e, vytvořil nástavbu e, na to, co paní kolegyně už v roce 2009 zahájila. To znamená, nezačínáme od, od nuly, ale stavíme na tom, co už máme. To je, myslím, správný přístup. Děkuji. Ano, děkujeme. A paní Kopola, teď prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já jsem byla před dvěma lety stínovou zpravodajkou. Eh, chci panu Krojcmanovi poděkovat za výborně odvedenou práci. Jak víme, a zpravodaj to říkal, eh, zisky z hazardu jsou pro určité členské státy naprosto zásadní, protože se používají na kulturu, vědu, charitu a sportovní aktivity. Pan Fox zmínil tento zájem členských států a e, ptal se, proč chtějí řídit hazard, když liberalizace by tyto příjmy zvýšila. Zvýšila by je, ale za vysokou cenu. Mnoho z nás se, myslím, obává, že v rámci jednotlivců, kteří mají vážné problémy s ovládáním svého hazardního chtíče, e, se, myslím, shodneme na tom, že toto zatím není dostatečně ošetřeno a firmy na to vlastně vůbec nedbají. Já jsem z Finska, což je soused Švédska a mohu říci, že mnoho praktik ve Finsku je výborných. Nám se daří zabraňovat eh, vzniku vícenásobných identit hazardních hráčů, kontrolujeme, gem, eh, kontrolujeme hazard probíhající v nočních hodinách. Myslím si, že opatření jako jsou tato jsou pro společnost velice prospěšná. Je naprosto zásadní, abychom zabránili zneužívání slabých stránek určitých kritických skupin. Je důležité zachovat integritu a důstojnost sportu hazard musíme řídit a musíme koherentněji bojovat s nelegálním hazardem na evropské úrovni. Děkuji. Děkuji, eh, děkuji panu zpravodajovi a všem eh, řečníkům. Byla to rozprava, myslím, velice plodná, ačkoliv jsme se ne ve všem shodli, ale od toho tu rozpravy jsou. Eh, bohužel tedy krátíme čas pana kolegy Ariasen. Nem, nemohu říci ani pár vět kolegům. Ne, ne, ne, ne, ne. Slovo by měl pan Fron, eh, aby nám podal aktualizaci o tom, jaká je situace. A poté vy budete mít příležitost eh, říci něco na závěr. Poté pan Arias dostane asi 15 minut, nicméně rozpravu budeme muset odsunout asi později. Takže teď prosím, pan Frere. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Budu velice stručný vzhledem k nedostatku času. Eh, myslím si, že i vy sám jste si všiml, že tato rozprava je velice důležitá, ať už probíhá na jakémkoliv fóru o hazardu. Ukazuje, že máme velice široký záběr náhledů na toto velice důležité téma. Myslím si, že to nejdůležitější, co bych chtěl potrhnout, je to, že komise je vděčná za zprávu pana Kreutzmana, protože pokrývá všechna zásadní témata, tak jak jsme to dělali my v rámci našich veřejných konzultací, jen tak mimochodem. Komise na, ten, na toto téma nemá nějaký předběžný definitivní názor. Nechceme za každou cenu vytvářet legislativní nástroje. Uvidíme, jaké, na, eh, jaké reakce dostaneme na zelenou knihu. Termín je do konce měsíce. Když pan Kreutzmann řekl, že naši první analýzu očekává v srpnu, možná, že byl příliš optimistický, protože, jak říkám, termín pro reakce je konec července a poté máme letní měsíc srpen. Možná, že dobrou analýzu v tak tak krátkém čase nestihneme, ale pokusíme se to každopádně co možná urychlit. Eh, podíváme se na reakce, zohledníme názory parlamentu, jakmile se krystalizují ve zprávě a Jednoznačně všechny, tyto mož- všechny dané možnosti zvážíme a vybereme tu nejlepší. Jedna věc je jasná, už to bylo řečeno mnoha členy tohoto výboru. Eh, mnoho důležitých témat v souvislosti s, hazardu, s hazardem má potenciál k pokroku eh, a jistě se všichni shodneme na tom, že dobrý postup vpřed by byla vyšší míra spolupráce mezi jednotlivými administrativy administrativami. V rámci směrnice o službách máme v ruce velice dobrý nástroj. Uvidíme, jak e, můžeme využít informační systém o vnitřním trhu, který v, této směr, v rámci této směrnice existuje, tak abychom zjednodušili komunikaci a spolupráci mezi administrativami. E, tento nástroj se pokusíme nasadit také v oblasti hazardu. S iniciativou jako je tato, myslím, dosáhneme velkého pokroku, který nám eh, na druhou stranu opět naznačí to, do jaké míry je potřeba nová legislativa. Eh, celkově myslím si, že tato zpráva je krokem správným směrem. Těšíme se na zprávu Evropského parlamentu a samozřejmě vás budeme informovat o tom, jak probíhá jednání na naší straně. Děkuji vám. Děkujeme vám. Je to pro vás výzva, pane Krojcmane. Komise říká, že když budeme mít jasné stanovisko, možná, že to k něčemu povede. Ehm, ano, děkuji kolegové. Já bych krátce reagoval nejprve k panu Arbatovi. Ehm, vzájemné uznávání je otázka licencování bylo ehm, řečeno, že zde není dostatek iniciativy, ale podívejme se na princip subsidiarity. Ten nemůžeme vynechávat, to je základ pro všechno. A já chci říct, nechme prostor svobodné spolupráci Samozřejmě eh, lidé na Maltě mají zájem na tom, eh, aby měli příjmy z hazardu eh, a Němci mají zájem, aby měli příjmy z hazardu, protože jinak ty peníze půjdou jinam. Ale zda, to, zda, zda tato regulace bude formou směrnice nebo čehokoliv jiného, je otevřené. Všechny tyto věci, o kterých mluvíme, jsem pevně přesvědčen, můžeme řešit na evropské úrovni bylo řečeno, jak se to dělá ve Finsku, eh, jak to řízení probíhá ve Finsku. Eh, I toto můžeme řešit centrálně evropsky, jak to bude, ať, jak to bude, ať už v oblasti online nebo offline hazardních aktivit. Není vůbec žádný problém. Eh, O tom já jsem jednoznačně přesvědčen. O všech těchto věcech, proto je také ve své zprávě uvádím. To jsou všechno věci, které nám všem leží na srdci a tyto můžeme řešit pouze na evropské úrovni. A poté budeme o krok dál, až budeme e, tyto věci regulovat. Pak zjistíme, že to je také otázka licencování, o čemž už ale můžou rozhodovat členské státy. Nebude fungovat e, respektive bude to fungovat tak, když eh, se někdo licencuje na Maltě, tak bude automaticky licencován eh, v Německu. Pokud tedy samozřejmě v pravidla v Německu a v Anglii budou podobná na základě principu subsidiarity. Když Němci řeknou, my chceme vyšší standardy, no tak zkrátka bude muset eh, daná, daný subjekt splnit tvrdší kritéria. Tam nejde o vyšší byrokracii, tam jde pouze o splnění vyšších standardů ze strany, ze strany subjektu. Takže nemluvíme o vyloženě automatickém uznávání. Zkrátka platí princip subsidiarity a e, proto e, o tomto nehovořím. Rovněž provozovatelé hazardních her, e, rovněž princip subsidiarity. E, jde o to, kam ty peníze odvedou, eh, je rozhodnutí členských států. Půjde to na charitu, nebo do rozpočtu, nebo někam jinam. Proto, jsem, proto v té zprávě nehovořím o ničem, co bychom v této, v této oblasti měli dělat. Prostě můžeme dělat to, co se rozhodneme. Eh, proto prosím kolegy, eh, popřemýšlejte ještě o tom, já s vámi samozřejmě eh, všechno rád proberu. Je možné vytvářet moderní programy, moderní způsoby řešení, jak do tohoto integrovat všechno možné. Ale faktem je, že pokud eh, na Maltě eh, chtějí svých 250 <laughs> online provozovatelů hazardních her a v Německu chtějí zkrátka nějakou úroveň příjmu, no tak se nezabrání tomu, aby vznikal určitý černý trh s online hazardem. Já si myslím, že proti těmto nešvarům lze bojovat opravdu pouze na evropské úrovni a e, myslím si, že systém, princip subsidiarity je významná věc, co nám hraje do karet. E, hovoříme o tom, e, že se Eh, eh, že, že by se měli naopak registrovat provozovatele v jednotlivých státech, ale pak přece nemůžeme bojovat s nelegálním obchodem, s nelegálním hazardem, protože se hold někdo nezaregistruje v Nizozemsku, ale bude se registrovat jinde a bude eh, přeshraničně působit i v dalších zemích, kde registrováni nejsou. A zde opět je také problém praní špinavých peněz. Pokud nebudeme mít centrální regulaci, centrální zprávu tohoto systému, celá, celý úkol se stíží. Já vás tedy prosím, abyste o tom popřemýšleli, je to něco, co udělat musíme, abychom se dostali um, o kus dál. Já si myslím, že se všichni shodneme na tom, že chceme více, že chceme lepší regulaci v oblasti těchto velice srdečních témat, než jak jsme měli v minulosti. A e, zda to bude v, ve formě směrnice nebo něčeho jiného, je mi celkem jedno, v tom jsem ještě otevřený diskusi, ale potřebujeme to. Já bych prosil evropská regulace v rámci principu subsidiarity. Děkuji. Well, Mr. Kreutzmann, thank you very much indeed. Pane Kreutzmane, děkuji vám. E, děkuji vám e, také vám všem, kteří jste si účastnili této velice živé diskuse. Eh, jsem velice rád, že se tolik věcí angažuje v této oblasti. Myslím si, že jste těmi pravými eh, lidmi, kteří eh, jsou schopni tyto citlivé věci řešit. Myslím si, že se vám, pane Kolesmane, podařilo některé věci sformulovat tak, že komise to teď bere velice vážně. Myslím si, že se nám podaří pokročit ještě dál. Ještě jednou vám děkuji za vaši práci. Co se týče lhůty pro podávání Eh, pozměňovacích návrhů, to je 18. července, hlasovat budeme 19. září, jinými slovy nemáme moc času. Důvod pro to je ten, že chceme, aby komise měla naše eh, stanovisko k této zelené knize co nejdříve. Teď pojďme tedy dál eh, k dalšímu bloku Eh, bodu. Dalším řečníkem je pan Pablo Arias, který byl předsedou pracovní skupiny zabývající se elektronickým obchodem. Máme eh, k dispozici také pracovní dokument. Ten pracovní dokument, myslím, byl přeložen do všech jazyků. Eh, myslím, že to je velice dobrá průkopnická iniciativa. Je to téma, které se týká, pardon, tato pracovní skupina pracuje se zástupci všech politických stran, pan Arias tady stojí v jejím čele. Eh, a já teď bych chtěl mu dát eh, slovo, eh, i když si myslím, že diskusi k tomuto dokumentu budeme muset posunout až po letních prázdninách. Co se týče komise, myslím, že je tady paní Lamot, která má na starosti online služby a Eh, dále, eh, já nevím, já jsem myslel, že jste tady kvůli eh, těm hazardním hrám, ale teď vím, že jste přešel na velice důležité místo, které se zabývá padělky. Vítejte mezi námi, vy mezi nás chodíte už hodně dlouho. Pan Aria si připravil prezentaci Tady je napsáno, že to bylo vypracováno politickou skupinou EPP, ale chtěl bych říci, že e, členové této pracovní skupiny pocházejí ze všech politických e, e, skupin, takže by bylo docela dobré, kdyby na příštích dokumentech toto bylo za to v úvahu. Pane Ariasi, máte teď slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, za prvé bych to chtěl vysvětlit, proč tady je EPP. To je proto, eh, že mm, to je vlastně moje prezentace, nejsou to jenom závěry, takže to je takový formální, formální aspekt k této prezentaci. Vážený pane předsedo, dážení poslanci, vážené poslankyně. Děkuji vám, že se účastníte eh, tohoto prezentace, děkuji vám, že oni projevujete zájem a předkládám vám závěry pracovní skupiny, eh, která, eh, které byly vypracovány nebo které se sešla v únoru a můžeme říci, že o pět měsíců později je situace ještě horší, a dokonce přímo zneklidňující v celé řadě zemí. Můžeme říci, že pokud jde o krizi, tak je tady evidentně eh, krize, která není, nepostihuje celou Evropu stejným způsobem. Jsou tady odlišnosti a můžeme z toho vyvozovat různé odpovědnosti a také zaujmout eh, určitá řešení. Eh, dostat se z této krize, to má digitální formát a proto apeluji, pracujeme všichni společně, abychom vytvořili skutečný vnitřní digitální trh. Jak víte, v únoru jsme eh, zkoumali konkrétní stav digitálního obchodu. Ehm, můžeme říci, že jsme viděli různé techniky, různé postupy, eh, dosti roztříštěnou situaci Ehm, neexistují nějaké kontrolní orgány, jsou tady různé podnikatelské postupy. Na jedné straně by bylo zapotřebí mít daleko větší transparentnost, aby byla možná větší důvěra ze strany spotřebitelů. Elektronický obchod eh, v EU je oblast, kde konkurenceschopnost a vývoj evidentně ehm, běží rychleji než eh, kontrola či regulace. Podle mého názoru by bylo zapotřebí mít určité kontrolní orgány, které by zajistily dobré postupy, aby tady byly záruky, aby tady byla bezpečnost pro spotřebitele, aby tady byly také jednotné e, účetní postupy a aby se odstranily technické e, překážky v přístupu tak by se nám podařilo opravdu vytvořit konkurenceschopný jednotný trh s 500 miliony spotřebiteli. V únoru jsme tedy konstatovali, že aby se něco takového stalo, je zapotřebí navrhnout určité postupy, určité akce. Myslíme si, že pravděpodobně nejpřímější cesta v tomto směru je jednotná evropská značka, která by byla zárukou, která by byla zárukou jistoty, přinesla by právní jistotu a také by dala bezpečný přístup spotřebitelům Eh, taková značka, značka EU, jak už jsme mnohokrát opakovali, by vlastně znamenala také eh, pozitivní jednotnost celé Evropě, také jednotu účetní by to znamenalo. A týkalo by se to eh, všech transakcí, které by probíhaly právě s cílem vytvořit atmosféru důvěry. Pracovní skupina v rámci výboru IMCO Eh, obsahovalo eh, členy eh, Evropského parlamentu, komise, ale také zástupce, také zástupce veřejnosti a zástupce elektronických obchodníků. Závěry, které předkládáme, pokrývají sedm bodů, které bych rád zmínil. Elektronický obchod a spotřebitelé, malé a střední podniky, ochrana údajů, poštovní služby, i DPH, eh, ochrana duševního vlastnictví a konečně jednotná značka. Eh, budeme analyzovat postupně každý, každé z těchto témat. Jak eh, už jsme řekli, jde prostě o aktuální situaci v dané oblasti, tak jak to viděla pracovní skupina. Myslíme si, že to je dobrý způsob, jak zjistit, v jaké situaci se nacházíme a eh, kudy se dále ubírat. Pokud je o závěry, tam se budu muset trošičku omezit, protože situace se k dnešnímu dni hodně změnila. Ehm, no, náš návrh obsahuje šest bodů. Ehm, směrnice o právech spotřebitelů by byla krokem vpřed a zvětšila, zvýšila by právní jistotu v celé řadě aspektů. Také by se vytvořil účinný evropský ehm, způsob řešení konf online. Dále Evropský kodex eh, online, tak jak se to hlásalo v digitální agentě pro Evropu. Mělo by se podpořit, měly by se podpořit akce Evropských center ochrany spotřebitelů. Také by se měly vytvořit stránky e, na síti, které by srovnávaly e, ceny. A byly by to celoevropské e, stránky a dále by bylo dobré vytvořit a posílit informační kampaně pro spotřebitele. Pokud je o malé a střední podniky, tak eh, tyto podniky jsou základním, zásadním, nezbytným hospodářským motorem pro EU. Eh, jen malé procento z nich prodává po webu či vlastní webové stránky. Musíme si uvědomit, že elektronický obchod by mohl být opravdu dobrým jádrem rozvoje takovýchto malých a středních podniků. Dával by možnosti přístupu k novým klientům, k novým na nové trhy. Současně také je nutné, aby eh, tyto malé a střední podniky měly k dispozici nástroje, které by jim umožnily eh, mm, rozvíjet elektronický obchod, digitální agendu, obchodu a také e, využití e, celoevropských mechanismů, využívat také e, v uzavírání smluv online, elektronické faktury a kromě toho všeho by ještě bylo možné také mít k dispozici více informací a začlenit malé a střední podniky do elektronického obchodu prostřednictvím informačních kampaní. Eh, ochrana soukromí a ochrana eh, údajů. To je velice důležitý aspekt eh, pro spotřebitele, když se účastní elektronického obchodu online. Evropská legislativa je velice nestejná, velice různorodá a my tady máme čtyři návrhy. Důležité je eh, harmonizace a aktualizace norem, aby existoval právní rámec, který by byl zcela jasný jak pro podniky, tak i by byl jasný eh, pro spotřebitele a poskytoval by jim určitou právní jistotu, že bude do, budou dobře chráněny jejich eh, údaje. Je zapotřebí, aby byla naprostá transparentnost o tom, jak se nakládá s údaji, s osobními údaji a současně, aby bylo také možné v jakékoliv okamžiku odstranit, smazat ty údaje. A současně je také nutné mít možnost eh, poukázat na jakékoliv zneužití v této oblasti. Důležité je také zjednodušit eh, požadavky a posílit Eh, posílit důvěru v internet a digitální prostředí. Pokud jde o ochranu údajů, je třeba brát v úvahu nové výzvy, eh, tak jak se to ukazuje, kdy prostřednictvím internetu se eh, sdílejí nejrůznější programy, nejrůznější zdroje. Dobré fungování poštovních služeb je velice důležité pro obchodování na dálku, dobírkový obchod a elektronický obchod. Tímto způsobem je také možné eh, rozvíjet i přeshraniční obchod. Nicméně jak prodejci, tak i kupující eh, musí nějakým způsobem zajistit fyzické předání kupovaného zboží. Eh, poslání balíčku z jedné země do druhé často znamená velice vysoké poštovné a to je velkou překážkou. Má to různé důvody. Také jsou navrhována různá řešení v naší pracovní skupině. Sjednotit a zjednodušit pravidla, která se týkají poštovního eh, styku v přeshraniční eh, dimenzi, včetně otázek DPH a také otázka udržování Um, zásob skladů, uh, v jaké zemi se nacházejí, do jaké země se zboží posílá a podobně dále. Otázka je eh, ekologické eh, a také silniční dopravy eh, aby se zbytečně nezvyšovaly náklady pro zákazníky v elektronickém obchodování. Bylo by dobré také zlepšit různé aspekty. Spolehlivost předání zboží, snadná nabídka pro spotřebitele a náležité předání hledání zboží. Pokud je o DPH, tak tady je určitá překážka pro celoevropské měřítka. Do jisté míry tady můžeme říci, že to je velice složitý aspekt a těžké bude najít skutečný eh, plný konsensus. Eh, teď se možná je nedá ani představit, že bychom se dohodli na jednotné sazbě DPH. Možná, že by bylo ale z, možné zvážit eh, evropskou daň pro elektronický přeshraniční obchod. To by možná se jevilo jako určité řešení, které bychom mohli vzít v úvahu. Různé návrhy, které se diskutovaly v pracovní skupině, jsou následující. Zjednodušit a sjednotit stávající předpisy pro DPH v dálkovém prodeji. Snížit administrativní zátěž, a to zvláště u malých a středních podniků. Zřídit jednotné kontaktní místo, tak jak se to navrhovalo již v roce 2004. Vyjasnit eh, také, co eh, co konkrétně platí v otázkách DPH u přeshraničního elektronického obchodu a dále je také možné zkoumat eh, řešení, které by znamenalo snížení DPH, případně dokonce osvobození od DPH v takovémto obchodě. Dále je třeba také eh, bojovat proti podvodům. To je také velice důležitý aspekt. Existuje evropský eh, rámec, který umožní Eh, aktualizovat příslušnou legislativu v oblasti autorských práv a eh, duševního vlastnictví, aby se to mohlo přizpůsobit eh, digitálnímu prostředí v roce dva, v 21. století. Toto všechno by se týkalo směrnice na téma respektování autorských a duš, práv a duševního vlastnictví, aby se bylo možné přizpůsobit digitální době Eh, také by bylo dobré přepracovat právní rámec, který se týká duševního vlastnictví a bylo by dobré mít účinné právní předpisy eh, umožňující eh, zjednodušit kolektivní zprávu těchto práv v Evropě. A bylo by také dobré diskutovat o příležitostech i výzvách, které existují v elektronické distribuci audiovizuálních děl. A konečně se dostávám ke jednotné značce důvěry. Eh, navrhujeme vytvářet určitou platformu, která by se zabývala eh, takovou eh, obchodní zárukou a vytvořila by etický kodex, který by vypracoval značku, která by umožňovala důvěru v digitálním prostředí. Byla by to záruka, která by byla jasně viditelná, efektivní, účinná reprezentativní. Znamená to také eh, vytvořit určitý rozpočet, vytvořit určitou investici, aby to bylo skutečně účinné. A myslím, že jednotná evropská značka v této oblasti by asi měla spadat eh, pod komisi eh, pro orgán, který spravuje mm, směrnice a vytváří soubor práv i povinností jak pro obchodníky, tak pro spotřebitele. Náš právní rámec by tak umožnil všem zemím postupovat stejnou rychlostí a bylo by to dobrým impulsem pro rozvoj technologií, které se vlastně mohou stát stále méně dostupné. Bylo by šílené myslet si, že je možné pokaždé, kdy dojde k nějakému velkému technologickému pokroku, že je možné přeskoumat veškeré právní předpisy. To by byla ztráta energie, ztráta času e, a všechno by rychleji zastarávalo, než by se to stačilo e, aktualizovat. Musíme porušit tu rigiditu norem a musíme vytvořit flexibilnější e, předpisy. Aby bylo možné vytvořit takovouto koncepci elektronického obchodu v Evropě, naše pracovní skupina zdůraznila otázky, které si vyžadují eh, konkrétní sledování, například eh, vzít v úvahu, že současný trh je roztříštěný a že eh, spotřebitelé a dokonce i podniky nemají dostatečnou důvěru k tomuto obchodu. Musíme brát v úvahu celoevropský rozvoj elektronického obchodu a konec konců, proč ne, možná jít ještě trošičku za tento rámec, být ještě ambicioznější a vytvořit zvláštní režim pro elektronický obchod. Elektronický elektronický obchod by možná mohl být vlastně takovým novým členským státem, který by byl digitálním členským státem a který by vlastně eh, přinesl velké šance. A konečně mm, naše pracovní skupina zpracovala všechny tyto závěry, které vám teď eh, prezentuji a doporučuji, aby se na tomto základě eh, rychle postupovalo vpřed v rozvoji evropského elektronického obchodu. Eh, z tohoto důvodu bych vás chtěl tady zde oficiálně vyzvat, jménem pracovní skupiny na elektronický obchod, aby se dále pokračovalo ve zpracovávání tohoto tématu a všech těchto otázek, které si zaslouží eh, podrobnější diskusi dnes vzhledem k nedostatečnému času. Jsem to nemohl dostatečně všechno probrat. Prosím, aby pokračovala práce pracovní skupiny a aby na programu eh, příští schůze koordinátorů výboru IMCO bylo také ještě projednáno toto téma. Tyto závěry jsou pouze návrhem, jak zlepšit eh, situaci a jak překonat současné překážky. Myslíme si, že to je nutné. Hlavním úkolem evropských institucí je překonávat překážky a umožnit e, vývoj i prohloubení jednotného trhu v EU. A nebude to dobře fungovat, když nebude dobře fungovat také elektronický obchod. Musíme pracovat na definování takového vektoru, který Eh, bude v popředí zájmu, nebude na okraji zájmu našich eh, předpisů. Takový vektor si myslím je především jednotná značka elektronického obchodu v EU. Dámy a pánové, eh, řešení krize spočívá právě v těchto návrzích. Děkuji vám. Well, Mr. Arias, I want to um, Pane Ariasi, já bych vám velice rád poděkoval a chtěl bych také poděkovat všem členům vaší pracovní skupiny za to, jak obrovský kus práce jste odvedli. Pochopitelně eh, na prvním zasedání koordinátorů se k tomu eh, vrátíme a také po té letní přestávce eh, budeme hovořit o dalším postupu. Komise nám určitě k tomu také zašle určité kritické návrhy, jak Vidíte, já jsem panu vicepremiérovi věnoval kopii eh, vaší zprávy, protože pan Pavlak sám je eh, člověk, který se zabývá informačními technologiemi, takže je velice dobré, že se nám podařilo takovýmto způsobem spojit tyto dva body našeho programu. Myslím si, že na fóru o jednotném trhu a budete mít také příležitost ještě širšímu publiku představit výsledky své práce. Dámy a pánové, mám skutečně obrovské potěšení, že mohu formálně mezi námi eh, eh, přivítat eh, vicepremiéra pana Valdemara Pavlaka, eh, zastupujícího předsednickou zemi. Pan Pavlak bude eh, také předsedou rady zabývající se hospodářskou soutěží, je to minister hospodářství v polské vládě a jsme opravdu velice rádi, že eh, teď po maďarském předsednictví opět Rada pro hospodářskou soutěž bude jedna z nejdůležitějších rad, která bude zasedat v rámci tohoto půl roku. Jsem také velice rád, že mezi námi mohou přivítat ehm, paní Malgoržatu ehm, Krasnodebskou Tomkilovou, která pracuje na Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele. Myslím si, ehm, že někteří z vás si vzpomínají, že naše delegace se s ní setkala v rámci jeho úřadu. Hovořili jsme o zajímavé práci, kterou dělají hlavně v oblasti ochrany spotřebitelů. <clears throat> Kromě toho má Um, eh, ve svém portfoliu také otázku dohled nad trhem. Takže já si myslím, že to jsou všechno věci mimořádně zajímavé. Kromě toho eh, je tady také pan Masim Korleč, který se zúčastnil již našich zasedání eh, zúčastnil se také našeho prvního pilotního fóra o jednotném trhu velice se těšíme na další fórum o jednotném trhu, které se bude konat v Rakově od 2. do 4. října. Jsme opravdu velice rádi, že můžeme spolupracovat s předsednictvím e, a e, já jsem přesvědčen, že ten vývoj, ke kterému dochází, je velice dobrý. Eh, budeme tedy hovořit o eh, věcech, které eh, souvisejí s ochranou spotřebitelů, s jednotným trhem a to jsou věci, které jsou také vašimi prioritami. Ještě jednou bych vás chtěl rád mezi námi přivítat. Nevím, jestli ještě někdo požádá o slovo z našich kolegů. Potom budeme mít možnost pochopitelně hovořit. Každý z koordinátorů bude mít tuto příležitost a potom také řadoví členové našeho výboru budou mít možnost vám položit otázky po případě ehm, něco co poznamenat. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, Skutečně pro mne velkou ctí, že mám tuto možnost vás oslovit jménem vlády Polské lidové republiky a představit zde některé principy eh, polského předsednictví, které souvisejí s vaším oblastí zájmu. Eh, eh, také jsem rád, že paní Tomkil eh, bude mít možnost vás později oslovit. Já bych teď se s vámi rád podělil o deset témat, které považujeme za velice důležité, což je tedy akt o jednotném trhu, dále potom elektronický obchod, Eh, dále směrnice o službách eh, eh, na vnitřním trhu, dále potom otázka související s návrhem směrnice o uznávání profesních kvalifikací, dále potom je to otázka legislativního rámce umístování produktů na evropský trh, dále potom je to přizpůsobení dalších eh, směrnic, které souvisejí s roamingem a nakonec potom ještě legislativní návrh týkající se veřejných zakázek a otázek eh, celních a otázek duševního eh, vlastnictví. To jsou všechno věci, které jsou na programu polského předsednictví. Co se týče dalších věcí, tam se budeme eh, soustředovat na tři věci. Za prvé další integraci Evropy, za druhé bezpečnější Evropu a za třetí otevřenou Evropu. Evropu, která bude otevřená vůči ostatním. Um, co se týče další integrace, tady my eh, vidíme eh, největší potenciál dalšího hospodářského růstu. Jestliže hovoříme o bezpečnější Evropě, tak e, naše předsednictví se soustředí na tři věci, to znamená potraviny, energie a obrana. A nakonec ta třetí oblast, to je ta otevřená Evropa. E, tam se soustředíme na nové státy, které e, u kterých je pravděpodobnost, že, že přistoupí k Evropské unii. Již jsme podepsali eh, dohodu eh, o přístupu s Chorvatskem. Eh, vlastně ty, eh, ta věc byla dokončena ještě za maďarského předsednictví. Pro Polsko je toto velice důležitý okamžik, protože někteří eh, historici eh, hovoří o tom, že mnoho Chorvatů vlastně emigrovalo z oblasti Krakova a Lvova a teď můžeme hovořit o tom, že tito slovanští turisté se vracejí k nám do Evropy. Další věc, která je velice důležitá v souvislosti s touto otevřeností Evropy, jsou obchodní vztahy eh, s našimi sousedy a také se všemi hlavními aktéry, kteří působí na globálním trhu. Teď dovolte, abych se eh, vrátil k tomu, co zajímá váš výbor IMCO. Dovolte, abych zdůraznil, že Polsko Um, je eh, země, která velice podporuje eh, jednotný trh. Vidíme obrovské šance eh, jednotného trhu v boji s krizí a jako možnosti posílení jednoty v Evropě. Naší úlohou jako ambasadora jednotného trhu um, se projeví také tím, že budeme předsedat Evropské radě jejímž eh, jedním z témat bude právě jednotný trh, který vnímáme jako hnací silu hospodářského růstu. Dovolte, abych teď přešel eh, trošku podrobněji eh, k některým věcem. Akt o jednotném trhu je věc mimořádně významná. A já bych si dovolil vám připomenout, že belgické a maďarské Předsednictví v rámci Rady o hospodářské soutěži přijalo určité závěry související právě s jednotným trhem, což je eh, nový stimul pro další rozvoj jednotného trhu a vytvoření nových pracovních příležitostí. Belgické předsednictví vnímalo eh, tato témata jako prioritní a eh, rozhodlo se iniciovat všechny ty eh, možnosti, které by nás dovedly k tomuto cílu, to souvisí s tím legislativním návrhem, eh, který dále propracuje polské předsednictví a potom předsednictví, které bude následovat tedy dánské a kyperské. Zde v Evropském parlamentu eh, vždycky zúrazňujeme, že je potřeba využít zkušenosti evropské. V této souvislosti bych chtěl poděkovat evropským poslancům, Eh, Sandra Kalniete, Antonio Fernando Correa, pan de Campos a, a pan Bušoj. Eh, toto jsou poslanci, kteří vypracovali návrh zprávy o třech pilířích jednotného trhu. Všechny tyto tři zprávy Eh, považujeme jako za hlavní vstup do eh, úvah o budoucnosti jednotného trhu. Eh, kromě toho vaše požadavky se dostaly také do konečného znění příslušného sdělení. Co se týče elektronického obchodování, já jsem slyšel tu závěrečnou část této prezentace. Pro nás je i toto téma klíčové protože si myslíme, že by evropští občané měli mít možnost plně využívat výhod elektronického obchodování. Tady je potřeba odstranit bariéry, je potřeba odstranit zbytečnou byrokracii, je potřeba podpořit důvěru našich spotřebitelů právě v elektronické obchodování. V této oblasti eh, spoleháme na spolupráci eh, s pracovní eh, skupinou Eh, které předseda pan Arias, eh, to je ten pán, který hovořil předtím, než jsem přišel. Pochopitelně budeme vycházet také z jejich zprávy. Eh, budeme spoléhat se také na vaše závěry. Rád bych ještě mm, poblahopřál maďarskému předsednictví, kterému se podařilo dokončit Eh, návrh směrnice o eh, spotřebitelských právech, o právech spotřebitelů, což vlastně souvisí také s elektronickým obchodováním. Já jsem kdysi pracoval v jedné firmě, kde jsme zaváděli elektronické obchodování a pro nás v té době bylo důležité eh, vždy mít na paměti i lidský rozměr, protože my jsme si původně mysleli, že Eh, když zavádíme takové internetové platformy, tak eh, někteří lidé by přišli o práci, ale my jsme si uvědomili, že existují fyzicky eh, osoby, které mohou udržovat přímý kontakt se spotřebiteli a právě tento přístup se ukázal být velice úspěšný. Neměli bychom nikdy zapomínat právě na úlohu lidské, lidských bytostí při používání těchto technologií. Jsou to technologie mimořádně cené, ale neměli bychom zapomínat na lidi v této souvislosti. Co se týče e, směrnice o službách, tady polské předsednictví se e, soustředí na dvě směrnice, to znamená tu směrnici o službách a také na směrnici o profesních kvalifikacích. Za našeho předsednictví budeme i nadále Eh, pracovat na efektivní implementaci ustanovení, které souvisejí eh, s vnitřním trhem, a které budou vyžadovat eh, určité úsilí, jak ze strany jednotlivých států, tak také ze strany našeho předsednictví. Já si vzpomínám, že implementace té směrnice o službách vyžaduje skutečně poměrně velk, značné úsilí ze strany administrativy. Eh, eh, kromě toho budeme hovořit i o některých místních eh, specifických věcech. Můj kolega se zabýval právě tímto návrhem. Pro nás je velice důležité, aby evropský trh byl otevřený právě pro tyto služby. Budeme vycházet ze závěru rady přitom a budeme také vycházet z testů efektivity v nejrůznějších oblastech, například v oblasti turistiky a dalších. To jsou všechno věci, o kterých se již hovořilo za maďarského předsednictví. Neočekáváme e, jakékoliv legislativní e, věci, ke kterým by mělo dojít během našeho předsednictví v této oblasti. Uvidíme, jaký bude dopad toho vzájemného procesu e, hodnocením. Kromě toho eh, bych chtěl říci, že velice eh, vítáme eh, zprávu paní Hanzlikové a také závěry, které vycházejí z toho nového instrumentu, o kterém tato zpráva hovoří. Co se týče směrnice o profesních kvalifikacích, zde máme pocit, že naše zkušenosti, které máme dosud, ukazují, že profesní kvalifikace a jejich uznávání jsou jedním z naprosto klíčových faktorů eh, zásadním pro fungování vnitřního trhu. Eh, vítáme také zelenou knihu Evropské komise, která eh, předkládá pozměňovací návrhy k, této, k tomuto návrhu směrnice. A s velkým zájem eh, si prostudujeme také zprávu paní McLarkinové, která se zabývá tímto tématem. Pátá oblast se týká standardizace v rámci Evropské unie. Tady si myslím, že naprosto zásadní je přicházet s řešeními, která budou potom eh, zaváděna rychle, efektivním způsobem. To se týká hlavně harmonizovaných standardů a norem. Myslím si, že Eh, zde bychom měli využívat spíše nařízení než směrnic, protože bychom mohli tak eh, eh, dosáhnout jednotných norem a jednotných standardů, ať už jsme kdekoliv v Evropské unii. Pochopitelně dosáhnout nutných kompromisů není vždy jednoduché, ale nařízení potom má platnost v celé Evropské unii. Pan eh, Košník také vypracoval eh, zprávu, je to zpráva, která doplňuje velice dobrým způsobem existující ustanovení v Evropské unii a myslím si, eh, že i zde můžeme řešit některé důležité problémy, například otázka jednotného standardu u poplatku za telefony, to se eh, týká eh, právě těch poplatků za používání telefonu. To jsou věci, které by mohly mít velice dobrý praktický dopad. Spoleháme se na spolupráci s parlamentem eh, a s také s paní Lara Komi, která je zpravodajkou ve věci, která také souvisí se standardizací Eh, které souvisejí se sektorem služeb. Co se týče těch tříkolek a čtyřkolek a toho návrhu, který s tím souvisí, eh, i na této věci budeme i nadále pracovat. Eh, to zahájilo již belgické předsednictví a maďarské předsednictví. Zde budeme spolupracovat opět velice úzce s Evropským parlamentem. Velice se těšíme na další návrhy, které souvisejí s tímto návrhem. Eh, spoleháme se na spolupráci s panem Wim de Kampem, což je zpravodaj k této zprávě, a také s panem eh, Pierrem Pancerim, Pierrem Antonio Pancerim. Další eh, otázka se týká legislativního rámce Eh, umístování na trhu a eh, nějakým způsobem přizpůsobení těch deseti směrnic které tyto věci upravují. Eh, toto je potřeba přizpůsobit novému legislativnímu rámci, hlavně co se týče dávání produktů na trh, což opět představuje jednu z našich priorit. Co se týče roamingu, to je věc mimořádně důležitá pro všechny Evropany, pro všechny spotřebitele. Eh, abychom zabránili tomu, že ty poplatky nebudou skutečně eh, nadměrné a excesivní, což by opět mohlo zlepšit kvalitu života občanů Evropské unie. To je jedno z nařízení, které E, slouží k tomu, abychom zabránili existenci monopolů. E, navíc nám to pomáhá překonat určité technické bariéry a to, jak jsem řekl, je věc velice důležitá pro život e, evropských občanů. Ta desátá oblast se potom týká cel Eh, také prosazování práv na duše, souvisejících s duševním vlastnictvím. V této oblasti připravujeme změny, eh, to souvisí také s otázkou veřejných zakázek. Eh, ty návrhy potom budou předloženy Evropskou komisí v červenci nebo možná v září. Jsme ochotni pracovat na těchto věcech i v srpnu, protože Náš ministerský eh, předseda už nás seznámil s tím, že nikdo z vlády nemůže očekávat, že bude mít v létě dovolenou. Kromě toho eh, budeme eh, věnovat také velkou pozornost zprávě paní Rutersové. Eh, což se týká otázky energetické účinnosti a ehm, Nakonec eh, to je ta otázka tedy těch eh, cel konečně a té otázky ochran práv duševního vlastnictví. Tady bych chtěla říct, že Evropská komise k tomu předložila návrh nového nařízení. To se týká právě prosazování věcí souvisejících s ochranou práv duševního vlastnictví a společně s tou celní agendou toto má posílit eh, celou tuto oblast ochrany eh, duševního vlastnictví. Jsme velice rádi, že Evropský parlament již jmenoval zpravodaje eh, k této zprávě, to je pan Kreutzmann a myslím si, že pro nás to také bude představovat možnost přímo s ním spolupracovat. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, dovolte, abych Eh, poděkoval výboru IMCO a konkrétně pak paní Růža Tun, eh, panu Andreasi Švábovi a panu Grechovi za to, eh, že přišli s nikdy předtím nepředloženou iniciativou zorganizovat Eh, fórum jednotného trhu. Toto fórum nám dá obrovskou příležitost vyměnit si názory eh, ze strany jak podnikatelské, tak spotřebitelské. Toto fórum se bude konat od 2. do 4. října v Krakově. Eh, budeme velice rádi, když s námi budete na přípravě tohoto fóra spolupracovat. Myslím si, že to Eh, bude vlastně také na konci eh, funkčního období našeho stávajícího parlamentu, protože na konci toho týdne proběhnou volby v Polsku, takže eh, si myslím, že nám to dá skvělou příležitost vyslat nový signál, nový stimul k dalšímu rozvoji jednotného trhu. Děkuji vám.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 Uh, uh, eh, pardon, my jsme tady jenom mm, mluvili o tom, o čem budeme mluvit. Eh, pan eh, vicepremiér samozřejmě bude odpovídat na vaše dotazy, ale necháme promluvit také paní Tomkilovou, která je zodpovědná za konkurenci a ochranu spotřebitelů, takže pokud byste mohla, prosím, velice stručně říci několik slov o tématech, kterými se zabýváte ve svém poli působnosti. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, vážené dámy, vážení pánové, už na začátku polského předsednictví eh, rady jsem měla příležitost představovat priority eh, v oblasti polské politiky ochrany spotřebitele a sledování trhu. Chtěla bych vám také představit důvody, které stojí za těmito prioritami. Pro mě je to velice důležité, protože spolupráce s Evropským parlamentem ze zkušenosti z minulého předsednictví víme, že je naprosto zásadní. Ukázalo se, že parlament eh, má do značné míry významný vliv v rámci spolupráce na to, jak funguje předsednictví rady, protože představuje názory evropských občanů. Krize, kterou zažíváme, jasně stanovuje, že je potřeba spolupráce a jsou potřeba synergie jak na národní, tak na evropské úrovni. Evropa dokáže být silná, ale musí se spojit při boji s výzvami, kterým čelí. Mnoho z výzev, kterým čelíme, jsou způsobeny nedostatkem důvěry, neprůhledným obchodem, rozdíly mezi eh, řízením systému v jednotlivých členských státech, neschodným systémem řešení sporů a uplatňování nároků. Hlavní prioritou je směřovat za posílením jednotného eh, vnitřního trhu, jak už o tom hovořil pan Pavlak. Silná spolupráce a uplatňování pravidel nám umožňuje, umožní posunout se eh, zpět na cestu růstu, která je zejména dnes velice důležitá. Hovoříme-li o prioritách Polska je pět hlavních oblastí. Jednak politika spotřebitelská na období 2014 až 2020. V tomto kontextu je velice důležité spustit práci, kterou zahájila Evropská komise eh, v souvislosti s touto strategií, kdy se definuje eh, eh, spotřebitelská politika po roce 2014. Je potřeba jasně stanovit priority Evropské unie, což povede k náležité ochraně slabších aktérů na trhu. Proto chceme Evropskou komisi v této iniciativě podpořit a spoléháme i na podporu Evropského parlamentu, zejména výboru IMCO. Nová strategie bude výsledkem inovativního přístupu, bilaterálního myšlení a spolupráce obou těchto institucí, eh, které se podílejí na utváření spotřebitelské politiky, jak už bylo sděleno na zasedání výboru IMCO. Já bych chtěla zejména poděkovat paní Brixensen, eh, která je zpravodajkou v této oblasti. Hovoříme-li o dalších tématech, musíme zmínit horizontální směrnici o spotřebitelských právech, která bude formálně schválena během, polského předsednictví. Očekávám, že toto se odehraje i hned po jejím ověření z právního lingvistického hlediska někdy na konci září nebo v říjnu. Chci zdůraznit také podíl výboru IMCO na dosažení dohody v této oblasti a zejména chci poděkovat panu Švabovi a stínovým zpravodajům, kteří se podíleli na práci na tomto dlouhodobém důležitém projektu. Další priority v této oblasti zahrnují e, systémy ADR, alternativního řešení sporu. I v této oblasti se chceme zasadit o významný pokrok. Evropská komise bude představovat své návrhy na možné systémy ADR eh, a systémy online ADR. Evropská komise vidí potřebu zlepšení efektivity prostředků, které jsou k dispozici, a to v dokumentaci zveřejněné už v roce 2009 zejména i v dokumentu o eh, aktu o jednotném trhu. ADR je strategický nástroj. Tento přístup my podporujeme, protože jsme přesvědčeni o tom, že takovéto alternativní systémy řešení sporů mohou být rychlé a efektivní, zejména v případě spotřebitelských sporů. Systémy ADR jsou velice flexibilní, lze je porovnávat s řešením rozporů na úrovni jednotlivců a rovněž vedou ke snížení zátěže soudního systému. Fakt, že můžeme skombinovat eh, systémy ADR a ODR, eh, Tím můžeme eh, zesnadnit, zjednodušit i postupy řešení sporů v přeshraničních kontextech. Podporujeme prospotřebitelskou politiku, podporujeme aktivity vzdělávání spotřebitelů, které byly zahájeny, ale nebyly zcela úspěšné. Polské předsednictví je toho názoru, že bychom měli provádět nařízení, která vylepší užívání takovýchto metod. Zejména pokud jde o soudní eh, vyrovnání. Eh, jak vidíme, je hlavní překážkou v používání těchto těchto postupů eh, angažovanost jednotlivých subjektů na trhu a to potvrdila i studie Evropské komise z nedávné doby. Polské předsednictví podpoří Evropský parlament a Evropskou komisi v aktivitách vedoucích k zavedení systému ADR na evropské úrovni a doufáme, že se můžeme spolehnout na spolupráci s panem Rošforem a výborem INKO. Pan Rošfor je zpravodaj na toto téma. My jsme připraveni spolupráci zahájit, jakmile Evropská komise představí svůj návrh. Rovněž jsme připraveni začít pracovat na e, balíčku směrnice o cestování, která je velice důležitá pro vnitřní trh. Turismus, turistika obecně momentálně trpí kvůli nedostatkům ve směrnici na ochranu spotřebitelů a rovněž eh, je zapotřebí, jsou zapotřebí modernější regula, regulační nástroje, které společnostem umožní dobře fungovat na jednotném trhu. Tato směrnice, která se bude projednávat velice brzy, zahrnuje modernizaci staré směrnice, odstranění mezer, nekonzistencí, a zjednodušení a zefektivnění eh, všech nařízení. Rovněž potřebujeme odstranit eh, stále existující bariéry ve fungování jednotného trhu. Musíme zajistit, že budeme mít k dispozici řešení obdobná těm, jaká fungují na úrovni členských států. Chápeme, že toto všechno nelze vyřešit v příštích šesti měsících polského předsednictví, ale jak doufáme, dánové a kypřané budou v našich aktivitách pokračovat. Nakonec eh, bych ráda řekla několik slov o směrnici o bezpečnosti produktů. Jak říkal pan HB, tržní dohled je velice důležitá věc. My, by, my věříme, že by v celé Evropské unii měl fungovat přísnější dohledový systém. Měli bychom vybudovat silnější vnitřní trh pro harmonizované a neharmonizované produkty. Musíme zajistit, že zájmy spotřebitelů budou vždy chráněny a celkově za to potřebujeme dosáhnout vyšší transparentnosti tržních činností. Proto jsme připraveni na tomto eh, přeskumu směrnice o bezpečnosti produktů pracovat, za předpokladu, že za našeho předsednictví komise předloží svůj návrh. Uvědomujeme si, že toto je velice důležité téma pro Evropský parlament. 8. Eh, března Evropský parlament přijal usnesení eh, v této věci a polské předsednictví plně podporuje cíle eh, stanovené v rámci tohoto úkolu. Čekáme, až bude přednesen návrh Evropské komise. Eh, pokud Evropská komise předloží tento návrh během našeho předsednictví, pokud nepředloží Evropská komise tento návrh během našeho předsednictví, předpokládáme, že to bude prioritou pro eh, následující předsednictví v rámci našeho tria. Eh, věříme, že ochrana spotřebitelů může zvýšit kvalitu života našich občanů. Informovaní občané, informovaní spotřebitelé jsou hnací silou hospodářského růstu a momentálně jejich potenciál není plně využíván. Jsme přesvědčeni, že záležitosti spotřebitelské by měly být považovány za témata velice důležitá a zde opět doufáme v spolupráci Evropského parlamentu, konkrétně vašeho výboru IMCO, ale samozřejmě zároveň doufáme, že budeme mít podporu i dalších evropských institucí a členských států. A doufáme, že se nám podaří dosáhnout úspěchu. Chceme poděkovat i předchozímu triu za práci, kterou odvedli během velice složitého období. Zejména bychom chtěli poděkovat Maďarsku, předchozímu předsednickému státu, eh, který dosáhl eh, Eh, který dokončil jednání o eh, směrnici o ochraně spotřebitele. Dále bych vás ráda všechny pozvala, abyste se účastnili Dne evropských spotřebitelů 24. 25. 11. v Poznani. To bude i mezinárodní konference, které se budou účastnit eh, šéfové antimonopolních úřadů členských států Evropské unie. Myslím si, že se bude jednat o výborné fórum pro výměnu zkušeností o antimonopolní legislativě a ochraně spotřebitelů a příslušné legislativě. Eh, kdy eh, bude příležitost hovořit o vzájemných pravidlech pro ochranu spotřebitele a pro eh, řízení konkurence, což, je, což jsou obě témata velice důležitá pro fungování vnitřního trhu. Pozveme také partnery z Ruska a Ukrajiny, kteří, jak doufáme, se této konference také zúčastní. Děkuji vám mnohokrát za pozornost a těším se na vaše dotazy. Děkuji. Well, I want to thank, um... Dovolte, abych poděkoval jak panu Pavlakovi, tak paní Krasnodemské Tomkiel. Eh, chtěli bych jim eh, poděkovat eh, za to také, že nás upozorní na to, že před námi je obrovské množství práce. Kromě toho bych chtěl také upozornit na to, že jste zmínili o všech zpravodajích, což ukazuje, že s nimi skutečně spolupracujete. Kromě toho jste se zmínili o maďarském předsednictví. Chtěl bych Eh, eh, vyjádřit eh, svou radost nad tím, že i zástupci maďarského předsednictví jsou dnes mezi námi. Jsou to tedy ti, kteří se zabývali právě otázkou ochrany spotřebitelů. Kolegové, máme asi tak půl hodinu na otázky a odpovědi. Teď dám nejprve slovo koordinátorům. Jak byste si to představoval, pane Pavlaku? Otázky dvě, tři, nejprve tedy koordinátoři, dobře. Eh, dobře, vždycky budeme mít tři otázky a potom odpovědi. Eh, já bych byl, eh, já si myslím, že koordinátoři si připravili velice ostré otázky, takže nejprve pan Švab. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Pane Pavlaku, děkujeme vám za vaši prezentaci. Vy jste, myslím, ukázal, že máte vysoké nároky na eh, vlastní práci a na spolupráci s tímto výborem. To je úžasné a děkuji vám. Eh, váš premiér pan Tusk v parlamentu minulý týden eh, přednesl projev o pozitivní vize Evropy a šancí, jaké máme. Je, myslím, nezvykle pozitivní toto slyšet v Evropě, která má poměrně značné problémy a myslím si, že se to projeví i na vnitřním trhu v rámci příštích několika měsíců a doufám, že se nám to podaří prosadit. E, těším se na fórum o vnitřním trhu v Polsku, e, kterého se rádi zúčastníme. Vy jste zmínili celou řadu bodů, e, kterou, kterou sleduje i tento výbor a já mám pro vás otázku. Je nějaká tématika, Eh, kterou byste chtěli řešit v rámci koncesí. Pokud vím, eh, takovéto koncesování, licencování není v Polsku tak rozšířené jako jinde. Eh, víte o nějakých problémech, které které se objevují, jakou, jaký na to máte názor jako předsednictví. Za další, digitální vnitřní trh. Zde mám otázku to. Na jakém místě chcete na komisi vyvíjet tlak, aby přednášela své návrhy? A za poslední otázka pro paní Tomkiel eh, z Úřadu pro konkurenci a spotřebitele. Existuje návrh eh, na systémy ADR, který bude snad předložen na podzim eh, Jedná se do určité míry na návrhy pro aplikaci kolektivního práva, které snad bude i duplicitní. Z vaší strany eh, je, nějaká, je nějaké stanovisko pro radu ministrů, pokud jde o tyto hromadné žaloby na odškodnění? Eh, protože eh, faktem je, že toto bude úspěšné pouze tehdy, pokud členské státy budou s námi spolupracovat, jinak Eh, nutně, jinak nutně dojde k tomu, že se budou v Evropě implementovat americké systémy, které nejsou úplně úspěšné v našem kontextu. Děkuji. Uh, you, Mr. Schwab. Mrs. Děkuji, pane Schwabe. Teď paní Gebhardtová. Děkuji vám, pane předsedo. I já bych chtěla poděkovat eh, polskému předsednictví a vám osobně, eh, pane Pavlaku, za ty proevropské myšlenky, které jste přednesli a přednášíte. Mně se eh, velice líbila vaše úplně první věta v tom smyslu, že integraci v Evropě považujete za jeden z nejdůležitějších, když ne nejdůležitější cíl vaší politiky. To je velice důležitá otázka, která se u některých jiných eh, předsednictví rady opomíjela a za to, proto vám za ně děkuji. Mám tři dotazy. Jednak eh, jde o otevření trhu eh, směrnice o službách a o profesionálních kvalifikacích, jak jste zmínil. Tady se chci zeptat, protože to jste neřekl, jak se stavíte k tomu eh, celému tématu profesního průkazu evropského? Eh, čímž by se kvalifikovaným eh, pracovníkům usnadnil pohyb po Evropské unii. Za další, Vy jste zmínil celé téma roamingu. Eh, chcete projednávat směrnice v tomto smyslu a já se ptám, proč nezajít ještě dále, když jde o eh, evropský trh, to znamená o způsob, Eh, jakým, jak, jakým si jednotlivé eh, společnosti fragmentují trh tak, aby měli ještě vyšší příjmy od našich občanů. Mám na mysli eh, velké evropské nebo celosvětové společnosti, které využívají té fragmentace mezi členskými státy a využívají je pro roaming ačkoliv se jedná o dvě společnosti, které jsou součástí jednoho velkého koncernu. E, a poslední otázka pro paní Tomkilovou. Vy jste říkala, že kontrola trhu je naprosto zásadní. To máte pravdu. V oblasti e, kontroly trhu je jedna oblast, e, která je rovněž také důležitá, to jsou svazy na ochranu spotřebitelů, které jste vůbec nezmínila. A chci se zeptat, jak silnou pozici tyto svazy mají v Polsku, případně jak jakým eh, způsobem tyto svazy jako vláda podporujete, aby mohly tyto provádět náležitě svou činnost. Děkuji. Then, uh, Mr. Pan Kreutzmann je další. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. I já chci poděkovat eh, vám, panu Pavlakovi, za vaše přívětivá slova. Já jsem měl příležitost hovořit s kolegy v Krakově a ve Varšavě a udělalo na mě veliký dojem jako na Němce, jak podporujete jednotný trh, jak pracujete, jak se snažíte pozdvihnout Evropu, jak jste eh, motorem Evropy, mohu říci. Eh, a je velice dobře po eh, období skepse, abych tak řekl, vidět takový entuziasmus. Mám otázku pohledně, ohledně řízení trhů. Eh, my jsme o tom hovořili už ve Varšavě. Eh, nejenom eh, v, v, souvislosti s tím, jakým způsobem se navrhují opatření, ale na to, jak se také prosazují. Mám jednu otázku. Eh, v Polsku existuje dialog mezi parlamentem a senátem. Eh, vám jako vládě leží na srdci zavedení jednotného trhu, proto aby se zlepšil přístup eh, polských občanů například k nemovitostem, kteří často musí vycestovávat ven do Švýcarska a do jiných zemí. Eh, a proto se snažíte o vyšší, eh, vyšší aktivaci jednotného trhu, aby se tato situace zjednodušila. Já chápu, že pro vás by byl pokrok změnit vnitřní trh takovýmto způsobem. Eh, chtěl bych vám také poděkovat za to, že eh, jste hnací silou vnitřního trhu a, a dalšího rozvoje vnitřního trhu v Evropě. Děkuji vám mnohokrát. Uh, Takže eh, chtěl bych se teď reagovat na tuto první skupinu otázek a potom také pochopitelně paní Krasnodemská Tomkiel bude mít možnost. Co se týká té první otázky, která eh, se týká tě, toho hnacího motoru jednotného trhu. Dobrým vyvážením eh, regulací. Eh, potřebujeme dobře vyváženou legislativu. Tady heslem by mělo být asi nikoli better regulation, ale smart regulation. Polsku máme velký zájem zmenšit byrokracii a v tom bych byl rád, kdyby se mi dostalo také vaší pomoci, abychom mohli vytvořit určitý tlak proti byrokracii. Byrokracie je eh, dost opevněná ve svých pozicích a e, třeba když chcete nahradit papírové doklady nějakými elektronickými e, prohlášeními, tak vlastně se ukazuje, že je to téměř nemožné. Pokud je o digitální trh, jaká očekávání máme? Tady se můžeme odkázat na otázky, které se týkají elektronického podpisu musíme mít jistotu, že tady budou normy jasné, aplikované v celé Evropě. Tady bychom asi potřebovali ještě eh, trochu dal, více další diskuse a tím se také dostávám k otázce řešení roamingu. Možná bychom mohli chtít diskutovat o určité zprávě záležitostí telekomunikačních trhů. To je, eh, tady je velice zajímavá kniha na toto téma, Marcus Switch. A hned jsem si uvědomil, že bychom mohli použít stejný princip jako na trhu s energiemi. Rozdělili jsme tento trh na dvě části a nepřijímáme monopoly na tomto trhu. Dovolte, abych uvedl dobrý příklad eh, určitého zařízení, které eh, právě používá jenom určitý software. Tady zákazník je vlastně vedený k tomu, jaký software může použít. Měli bychom tedy se snažit o rozdělení toho trhu. To by mohlo být, to by mohla být velice zajímavá a důležitá diskuse o tom, jak funguje informační společnost. Chceme mít jistotu, že se nestajeme, nestaneme rukojmími určitých technologií. Chceme mít jistotu, že dáme přístup na trh také novým společnostem. Ano, ta otázka na roaming je velice dobrá. Můžeme jít ještě trochu dále? Určitě, určitě ano. Ve virtuálním světě internetu přece není žádný roaming. Ale musíme kráčet eh, opatrně a přijmout globální řešení. Jinak bychom mohli vytvořit problémy pro již existující podniky, které investovali eh, za jiných eh, podmínek a teď se musí chovat podle jiných eh, nařízení. Pokud o některá řešení, které zmínil pan Kreutzmann, program Solvit, to je velice dobrý postup pro podporu našich podnikatelů. Já myslím, že bychom asi měli podporovat eh, multilingualismus v našich řešeních, eh, protože přidat eh, čínštinu nebo japonštinu, to je prostě další součást naší databáze a dostáváme se asi do jakési globální fáze při podnikání. A to i v případě, že se omezíme jen na soubor evropských jazyků. A dále eh, eh, půjčky, eh, Forex, to je asi spíše vnitřní problém, nikoli komunitární, i když někde existují také problémy půjček, které byly nasmlouvány v zahraničních měnách. Tedy ten problém tady je, že si uzavřeme půjčku, ale vlastně nevíme, kolik bude muset splácet, protože tady je určité eh, riziko eh, směných kurzů eh, pro zahraniční měny. V Polsku existuje dost velké rozpětí. V některých bankách se existuje rozpětí až 12% bodů u takových půjček to je opravdu za rámec toho, co si můžeme rozumně představit. Takže v takovýchto případech zahraničních měn to by asi tady byla také eh, dobrá možnost, jak podporovat hospodářskou soutěž, když banka není ochotna pod, nabídnout dobrý eh, typ produktu, dobrou službu, tak může, eh, může klient eh, se obrátit eh, jinam. A, a tím se vlastně může snížit to obrovské rozpětí, což může pak být výhodné pro klienty bank. Důležité je připomenout, že eh, směné kurzy zahraničních měn mají dopad na konkurenceschopnost. Když se podíváte na míru nezaměstnanosti v eurozóně a průměrnou míru nezaměstnanosti kolem roku 2000, eh, mm, kdy jsme platili 90 centů, amerických centů za jedno euro, tak to byla odlišná situace, než když euro se posílilo, hodnota eura oproti dolaru eh, se zvýšila, to znamená euro je směn, má směný kurz 1,6 Eh, dolarů. Vidíme, že je tady vazba mezi směnými kurzy zahraničních měn a mírou nezaměstnanosti. Děkuji. Vy jste eh, měl také otázku. Já bych vám chtěla poděkovat za váš zájem Um, eh, otázky, které souvisejí s politikou eh, spotřebitelskou, což patří k té prioritě našeho předsednictví, co se týče ADR, a to je kolektivní žaloby na očkodnění. Dovolte, abych řekla následující. Obě tyto koncepce jsou velice důležité, protože eh, se vztahují k opatřením, jejichž cílem je zvýšit důvěru spotřebitelů v trh a to je věc velice důležitá. Pochopitelně to je to také důležitá věc pro práci rámci vašeho výboru. Podíváme-li se na určité podrobnosti eh, těch procesních otázek, tak tady vidíme určité rozdíly související s aplikací těchto jednotlivých opatření. Co se týče ADR, tak zde můžeme říci téměř se stoprocentní jistotou, že tato koncepce Eh, bude prezentována během polského předsednictví Evropskou komisí. Je to dokument, eh, o kterém se hovoří jako o jedné spát, spák, které pohybují tím aktem o jednotném trhu. Eh, chtěla bych říci, že polské předsednictví je připravené a ochotné jít eh, co nejdále to bude možné eh, při práci na tomto dokumentu. Začneme tedy na tom pracovat hned. Co se týče kolektivních žalob a kolektivního odškodnění, Tady si eh, eh, myslím, že eh, není úplně jisté, jak to bude dál se vyvíjet. Polské předsednictví podporuje jakékoliv řešení, které může být výhodné pro malé a středně velké podniky a také pro spotřebitele při řešení nekalých praktik, se kterými se setkávají. Ehm, ale jak se o tom zmínil pan Schwab, můžeme také podpořit eh, řešení, které eh, nebude mít podobu stejnou, eh, jako má to, co v Americe známe jako kolektivní žalobu. Ehm, myslím si, že musíme vycházet z evropských tradic a také ze struktur a služeb, které ve členských státech existují eh, eh, odpověď paní Gebhartové, co se týče dohled nad trhem v oblasti nejrůznějších spotřebitelských združení. Musím říci, že toto je téma, které je mi velice blízké. Eh, osobně se tomu věnuju velice intenzivně, protože můj úřad pochopitelně má pod sebou i několik subjektů, eh, je to tedy náš úřad, kromě toho máme k dispozici také vládní strategii, která podporuje neziskové organizace, které se zabývají eh, těmito otázkami. V současné době máme vypracovanou strategii do konce roku 2013 a v tomto dokumentu se konkrétně hovoří o formách podpory, například náš státní rozpočet pro můj vlastní úřad eh, obsahuje také položku, eh, která je určena právě těm združením eh, na ochranu spotřebitelů eh, děláme všechno proto, abychom zajistili, že tyto zdroje budou užívány tak, aby to odpovídalo mm, příslušným principům, tak, abychom měli silná združení, která jsou schopná konkurenčně bojovat o veřejné zdroje. Mám stále ještě 12 lidí, kteří požádali o slovo, přitom máme pouze 12 minut, takže prosím eh, velice eh, stručně. Pan Bilan je koordinátorem za skupinu EKR, to je poslední koordinátor, který bude hovořit, potom pan Tun, pan Michel de a pan Banil, to je ta další skupina eh, dotazu. Děkuji, pane předsedo, pane vicepremiérem. Eh, vážení kolegové, vážení hosté, jsem velice rád, že jste mezi nás přišli eh, eh, za, právě dnes. Toto je podruhé, co se setkáváme s panem vicepremiérem. Setkali jsme se v rámci zasedání koordinátorů, kde jsme velice podrobným způsobem probrali priority polského předsednictví. Jsem velice rád, že mohu konstatovat, že mnoho našich připomínek bylo vzato v úvahu. Řekli jste, že Polsko velice Eh, intenzivně bude podporovat eh, evropský jednotný trh a to je věc, která je naprosto zřejmá také při pohledu na priority, které si stanovíte. A také, když se podíváme na časový rozpis, budeme tedy mít to fórum o jednotném trhu, které bude organizováno v Polsku. Já sám jsem Polák a proto bych nechtěl eh, zabírat příliš mnoho času, který by měl být naopak věnovat mým kolegům. Chtěl bych pouze říci, že toto je velice ambiciozní program a mám ale určité otázky a určité pochybnosti. Myslíte si, že tento program skutečně je realizovatelný? Myslíte si, že budete schopni ho realizovat v, té, v tom čase, který máte k dispozici? my víme jak velice těžká byla například implementace směrnice o službách Polsko bylo jednou ze zemí, kterému se tato implementace moc nedařila. Ehm, byli jsme se spozdili, styděli jsme se za to. Kromě toho bych chtěl říci, že to načasování také není příliš šťastné, protože v Polsku bude probíhat eh, předvolební kampaň, eh, jinými slovy celá řada ministrů, včetně vás, pane eh, vicepremiére, protože jste předsedou své strany, zcela určitě budete se angažovat v této kampani a nedovedu si představit, že Eh, během těch šest, za těch šest měsíců skutečně se vám podaří udělat všechno to, co jste si nastínili. Eh, co se týče eh, poplatku za roaming, jak o tom hovořila paní Gebhartová, tady si myslím, že to je skutečně zbytečný poplatek. Například v Polsku naši místní operátoři ztrácejí Eh, jako je, eh, tak, před takovými společnostmi jako například eh, T-Mobile nebo Orange. Pan Pavlak říkal, že bychom měli přistupovat k této otázce postupně, krok za krokem. Eh, myslím, že se to také tak děje, ale uvědomme si, že to nařízení bylo přijato v roce 2007 a to už je poměrně dlouhá doba. Já si myslím, že bychom teď potřebovali mít takovou, tak, jakousi agresivnější podporu ze strany polské vlády, aby se to, to opravdu prosadilo. Další otázka. Eh, Minister spravedlnosti pan Kwiatkowski eh, na zahájení polského předsednictví řekl, že bychom měli podporovat modrý knoflík Blue Button. E, doufám, že dojde ke koordinaci vašich snah v rámci předsednictví. Tak e, Teď e, bych byl skutečně rád, kdyby všichni ostatní, kteří budou hovořit, položili jednu otázku, konkrétní otázku. Paní, to možná by měla mít možnost trošku víc by měla mít možnost více se k tomu vyjádřit. Um, paní Tomkělová řekla, že uh, trh eh, není dostatečně informován o právech, že proto spotřebitelé nejsou schopni se vlastně plně účastnit eh, vnitřního trhu. Polské předsednictví se soustředí právě na jednotný trh a možná Eh, že budeme eh, schopni tuto informovanost eh, zlepšit, to znamená informovanost o tom, co to je vlastně jednotný trh a jak na něm můžeme se účastnit. Proto jsme se rozhodli zorganizovat toto fórum o jednotném trhu. Moje otázka je následující. Je to otázka velice politická. Jestliže chcete skutečně, aby se evropští občané angažovali, více v těchto věcech, eh, tak jak o tom hovořil pan ministerský předseda Tusk, potom eh, jednotný trh je skvělý nástroj, protože evropští občané eh, si mohou skutečně uvědomit, že existuje ta společná Evropa. Myslíte si, že vaše předsednictví by mohlo jmenovat jednu prioritu, Eh, která umožní tomu obyčejnému člověku na ulici, eh, aby si uvědomil, že Evropská unie skutečně má jeho osud eh, na srdci. Hovoříme o Evropské unii bez bariér a já si myslím, že z tohoto pohledu roaming je věc, kterou Eh, mnoho lidí nenávidí, eh, respektive ty poplatky za roaming. Eh, to je jedna z těch priorit, ale myslím si, že jsou i další věci, které zajímají toho obyčejného člověka na ulici. Paní Šalde Moze. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat polskému předsednictví za to, že se takovým způsobem angažuje v oblasti ochrany, bezpeč, eh, ochrany eh, spotřebitelů a bezpečnosti eh, spotřebitelů. Myslím si, že to je velice důležité, protože naši občané musí mít důvěru v trh. Já se zabývám otázkou bezpečnosti výrobků a také dohledem nad trhem. Myslím si, že zatím eh, nemáme eh, až tak velký důvod eh, důvěřovat Eh, trhu, protože celá řada členských států snížila rozpočet právě na dohled nad trhem. Čili já bych chtěla vědět, jakým způsobem přesvědčíte členské státy naopak, že je potřeba věnovat větší finanční prostředky eh, této otázce. To přímo souvisí s důvěrou občanů. Děkuji. To je velice eh, jasně položená otázka a poslední bude paní Paňů v této skupině. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Také já bych chtěla začít tím, že eh, poděkuji polskému předsednictví jednak eh, za to, že jsme dostali každý dopis s těmi třemi hlavními prioritami, na které se zaměřujete. A je tam právě evropská integrace jakožto zdroj růstu. Ano, to mě připadá, že si zaslouží zdůraznit. Uh, takže děkujeme, děkujeme za to. Dále jste nám také poslali takové who is who, to znamená seznam všech důležitých osobností na ministerstv, eh, na které se můžeme obracet. To je, to je relativně originální a to je velmi dobrý nápad. Já doufám, že se v tom bude i pokračovat. A teď k těm třem prioritám, o kterých hovoříte. Hovoříte také o rozpočtu jako velké výzvě pro vaše předsednictví. A já si myslím, že skutečně se dostáváme do velice eh, delikátní situace, zejména v radě. Jak víte, parlament dlouze diskutoval o rozpočtu a že pracujeme v této věci spolu s komisí. Z hlediska rozpočtu říkáte, že se budete eh, rezolutně eh, orientovat na velké investice. A velké investice ty se týkají také veřejných zakázek. Já bych vám chtěla položit tuto otázku. Jak eh, ve veřejných zakázkách se soustředujeme na prosazení Eh, inovací a podporu malých a středních podniků, které se také mohou zajistit na, zaměřit na inovaci. Dále hovoříte o východním partnerství a tady opět eh, zdůrazňuji, eh, že je také důležité se obrátit i na jižní sousedy. Můžeme vytvářet nové trhy s těmito partnery. A je tady otázka reciprocity. Já vím, že máte určité problémy Eh, s veřejnými zakázkami, zejména výči Azii a Číně. Čili je tady otázka reciprocity. To je velké téma v parlamentu. Jak to chcete zasadit do diskusí s radou a jak eh, to prosadit, aby tady se fungovaly také veřejné zakázky s jinými kontinenty? Další důležitá otázka, která mě velmi leží na srdci, to je ten profesní průkaz. Chtěla bych se zeptat, jakým způsobem by bylo možné posílit systém IMI a systém varování, který by dal důvěru občanům a spotřebitelům. A konečně ochrana nejzranitelnějších eh, občanů spotřebitelů. Paní eh, Tomkilová, jak se zaměřit na ty zranitelné občany eh, v té politice ochrany spotřebitelů? Děkuji. Dobrá, to byly čtyři otázky, no ale to je jedno. Vy jste místo předsedkyně výboru, tak na to asi máte právo. Dobrá, teď tady poprosíme naše spoluřečníky o odpovědi. K první otázce. Ta se týkala našeho programu. Bylo řečeno, že je možná příliš ambiciozní. No, my to zvládneme, jsem si tím jist. A pokud jde o e, volební kampaň a e, spojení předsednictví s volební kampaní, to předsednictví se plánovalo, pravda, o něco dříve e, než ta než ta eh, volební kampaň. Doufali jsme, že to vyjde lépe. Eh, faktem je, že to nebyla naše strana, která zkrátila funkční období parlamentu. Eh, byla to mimo jiné strana vaše. Objektivně řečeno to je komplikace. Nelze samozřejmě plně oddělit domácí záležitosti a záležitosti evropské a určitě dojde k určitým oblastem, kde budou vznikat konflikty, protože samozřejmě domácí politická kampaň je vždy poměrně ostrá, ale nelze se jí vyhnout. Pokud jde o roaming, souhlasím s tím, že bychom se mohli zasadit o e, vyvíjení silnějšího tlaku. Paní Thun to zmínila a faktem je, že e, právě by toto mohly být ty konkrétní věci, které Evropa může udělat pro své občany. Potřebujeme pracovat eh, v pozitivním klimatu. Všichni jsme si už eh, celkem zvykli na šengenskou dohodu a na volnost pohybu Evropou. To je pro nás samozřejmost, ale možná bychom se nyní měli zaměřit na posunutí těchto bariér dál a dál, tak, abychom zlepšili sociohospodářský sociohospodářské struktury a fungování Evropské unie. Protože to je podstatou roamingu de facto, eh, kromě jiného. Dále chceme, aby Evropská unie vytvořila komplexní rámec a na základě vlastních zkušeností, vlastního pozorování mohu říci, že existuje potřeba komplexní diagnózy. Potřebujeme rozlišovat mezi oblastmi, které by měly mít regulovány na evropské úrovni a mezi oblastmi, které na této úrovni tolik regulace nepotřebují. Musíme zajistit, že všechno bude na svém místě, ale faktem je, že podnikatelé si občas stěžují, že mají příliš mnoho povinností a závazků a ne všechny se zdají být naprosto nutné. Pokud jde o ten koncept toho blue button, modrého tlačítka, Eh, o tom může podrobněji promluvit paní Tomkilová, jsem si jist. A pokud jde o vnitřní trh v Evropě, zde se potřebujeme s těmito konkrétními tématy vypořádat, protože jsou to témata viditelná pro spotřebitele. S paní Tomkilovou jsme diskutovali záležitosti vztahu mezi producenty a prodejními sítěmi. Musíme zařídit, musíme zajistit, abychom měli eh, dobrou společenskou dohodu a dobré hospodářské řízení, protože například v Polsku jsou prodejní řetězce, eh, si prodejní řetězce přidávají celou řadu rabatů, které pak nese spotřebitel. Eh, platí se za umístění produktů eh, na trh, do regálu a tak dále a tak podobně, čímž se stěžuje definice samotných prodejních marží, což je velice komplikované zejména pro výrobce. Takže potřebujeme spolupráci i v oblastech, kde trh sám selhává. Dva roky práce jsme věnovali vývoji kodexu nejlepších postupů, Eh, tak jak funguje například ve Velké Británii, nicméně tato činnost nebyla úplně zdárná. Zdá se, že rozhodnutí soudů na, nakonec eh, ukázala směr, protože máme konkrétní soudní rozhodnutí ohledně vztazích mezi producenty a, a prodejními sítěmi. Obecně můžeme eh, říci, že potřebujeme obecnější pravidla, obecnější rámec pravidel, pomocí nichž se zavede určitý řád do fungování trhu tam, kde se eh, aktéři trhu nemohou regulovat sami. Pokud jde o eh, participaci malých a středně velkých eh, podniků, respektive, pardon, byla ještě jedna otázka od paní Šaldemóze. Silnější dohled. Potřebujeme tento silnější dohled, potřebujeme takovéto kontroly. Některé prvky tohoto jsou zapotřebí. Když vždy provádíme dohled nad trhem, jsme ale o jeden krok za trhem jako takovým. Takže ze všeho nejdřív si myslím, potřebujeme podporovat transparentnost na trhu, protože ta nám dá k dispozici dodatečný mechanismus kontroly a dohledu Eh, a jsou do, ní, do tohoto mechanismu jsou přitom zapojeni všichni aktéři na trhu. Podle mého názoru je právě toto velice zásadní téma. Diskutoval jsem velice zajímavě s jedním novinářem, který říkal, že toto je proti principům eh, svobodného trhu, ale když chceme mít trh efektivní a účinný, per se, musí takový trh být e, založen tak, že všichni e, účastníci na něm mají přístup ke všem informacím. A teď si, e, teď si vezměme deriváty a finanční instituce. Problém zde byl ten, že zde byl velice nízký stupeň transparentnosti a nikdo nevěděl, e, co se děje. Do, u, uzavíraly se různé dohody se stranami, protistranami a tak dále, ale trh o nich nevěděl. To znamená, že rostlo tržní riziko, nikdo nevěděl, co se děje, a pak už bylo pozdě. Nyní se nacházíme v podobné situaci. Máme ratingové agentury, eh, soukromé společnosti, kde nikdo nemá osobní zodpovědnost za svůj vlastní názor. A tato ratingová agentura může způsobit kolaps celého státu. V Evropském parlamentu, eh, ve vládách a tak podobně každý podpisuje své rozhodnutí, ale ratingové agentury jsou skutečně anonymní a jejich rozhodnutí mohou mít velice dramatické následky. Pokud eh, bychom ratingové agentury požádali o nějakou o nějakou zálohu, která by sloužila jako záruka eh, vůči jejich aktivitám, pokud jde o správnost, eh, o oprávněnost jejich prognóz, to by Například byl prvek podporující transparentnost. Eh, velice stručně k malým a středně velkým podnikům mají účasti na trhu. Je velice důležité zajistit, aby eh, pravidla pro zadávání veřejných zakázek jasně stanovovala, že určité procento veřejných zakázek musí být přiděleno malým a středně velkým podnikům, tak aby se zajistil přístup těchto podniků k veřejným zakázkám. Pokud jde o celé to čínské eh, téma. Eh, my jsme se zde příliš zatím neposunuli. Eh, já bych si nyní ráda vzala slovo a řekla pár vět k otázkám, které byly položeny. Pokud jde o otázky pana Bělana. Hovořil o o zák- o smluvním zákoně, což je podle našeho názoru velice důležitý prvek vnitřního trhu, zejména pokud jde o elektronický obchod. Eh, pokud Evropská komise zahájí práci na tomto dokumentu, bude se jednat o prvotní fázi takové práce a my se jednoznačně pokusíme angažovat se ve všech těchto tématech, eh, pokud jde o stanovisko výboru IMCO a o stanoviska jednotlivých členských států. Pokud jde o otázku paní Thun, ráda bych vás upozornila na projekt ADR, který eh, nevypadá nijak působivě, rozhodně ne tak jako projekt roamingový, dejme tomu, ale podle mého názoru může vést k podobným výsledkům. To znamená, že dá k dispozici jednoznačnou výhodu, eh, vytvoří jednoznačné výsledky pro spotřebitele vzhledem k fungování vnitřního trhu. Když se totiž podíváme na na stížnosti evropských spotřebitelů v rámci Evropské spotřebitelské sítě. Zdá se, že právě systém ADR by byl dobrým řešením v této oblasti. Dámy a pánové, je mi to hrozně líto, ale už nám opravdu došel čas. Máme ještě tři položky na pořadu, na pořadu dne a Eh, eh, také vím, že pan eh, vicepremiér se musí přesunout na další zasedání, takže vám děkuji. I mám ještě dvě věci. Jednak pro paní Tomkelovou. Toto je naše studie o ADR, o které se hovořilo dnes dopoledne. A panu ministrovi jsem už předal kopii našeho biletinu o vnitřním trhu ale eh, tady to je zvláštní vydání, doufám, že to uvidí hlavně naši diváci na internetu, takže to je pro vás jako suvenýr. Děkujeme, že jste k nám přišli, děkujeme za spolupráci, těšíme se na další spolupráci a bylo nám potěšením. Uh, um, Dámy a pánové, teď budeme pokračovat. Myslím si, že teď se budeme věnovat eh, návrhu stanoviska paní Slajdlerové, to se týká toho evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik. Eh, musíme eh, připravit pozměňovací návrhy, protože se o tom bude hlasovat v září, takže paní Slajdlerové teď dávám slovo a seznamte nás s tím svým návrhem stanoviska. Eh, eh, chtěla bych poděkovat kolegům, kteří se rozhodli zůstat až do teď. Evropský semestr je nová metoda, eh, jejímž cílem je zlepšit, politic- zlepšit koordinaci, která souvisí s hospodářskou zprávou a řízením a celým tím balíkem. Ehm, eh, chtěla bych poděkovat své kolegyni z výboru Ekon, to znamená Pervez Beresovi, která se těmito věcmi eh, zabývá v jejím výboru. Já sama jsem připravila několik nových pozměňovacích návrhů, ale myslím si, že ty nejdůležitější ehm, eh, věci už máme teď k dispozici. Myslím si, že jde o to, Eh, abychom měli k dispozici eh, dvě věci, to znamená akt o jednotném trhu a také ten evropský scoreboard, které jsou eh, základem pro ten evropský semestr. Chtěla bych říci, že a to je důležité nejen pro náš Eh, výbor, že bychom se měli věnovat výsledkům evropského průzkumu eh, této oblasti. Tak bychom mohli zajistit to, že budeme mít vždycky vstupní informace o tom, kde je možné dosáhnout určitých zlepšení a kde můžeme využívat své vlastní finanční eh, prostředky. Eh, Dále se zde hovoří také o sociální eh, soudržnosti, která souvisí s jakýmkoliv eh, ekonomickým modelem. Dále se zde hovoří také o zvýšení podpory pro malé a středně velké podniky. Myslím si, že malé a středně velké podniky jsou skutečně páteří evropského hospodářství a je potřeba se postarat o to, abychom podpořili jejich další růst. Uh, Budu velice eh, ráda, když se kolegové na mě obrátí, eh, pokud byste chtěli něco změnit, něco přidat, eh, nebo kdybyste měli nějaké otázky k samotnému obsahu tohoto návrhu. Ehm, myslím si, že toto souvisí s takovými věcmi, jako je vyšší zaměstnanost a také sociální soudržnost. Doufám, že ty pozměňovací návrhy, které jsem vypracovala, jsou přijatelné pro všechny podské skupiny Lahuta eh, eh, pro podávání pozměňovacích návrhů je 20. července, potom 19. Eh, září Eh, budeme o tom hlasovat tady v, eh, v našem výboru, potom 22.9. o tom bude hlasovat výbor eh, Ekon. Chtěla bych poděkovat tak sekretariatu za to, že mi pomohli. Chtěla bych poděkovat také kolegům za to, že projevili zájem o tuto věc a také, že tady zůstali až doteď. Děkuji paní Stylerová. Teď máme paní Galo za EPP, pan Kreutzmann. A já jsem také eh, stínový eh, eh, zpravodaj, takže pan Galo je první. Pardon, pan Dion se ještě přihlásil o slovo. Je paní Galo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla začít tím, že poděkuji naší navrhovatelce za tento návrh stanoviska, který je jasný, stručný, kompletní. Krize, kterou prožíváme i předchozí krize, které jsme již prodělali, ukazují, že je třeba koordinovat ekonomické politiky. V březnu tohoto roku um, Rada jednomyslně schválila dva cíle evropského semestru. Ověřit, um, že se aplikuje rozpočtová disciplína v členských státech a dohlédnout na to, aby se realizoval program Evropa 2020. V těch šesti bodech, které navrhuje Eh, stanovisko Katrin Stylerové bych chtěla zdůraznit dvě priority. Především podpořit podmínky jednotného evropského trhu, schopného konkurovat nejen USA, ale také eh, Indii, Číně a dalším nově se rozrůstajícím ekonomikám. To znamená Eh, jasně aplikovat doložky o reciprocitě s partnerskými státy. To mně připadá zásadně důležité. A také to znamená, že je třeba přeskoumat ehm, daně na konkrétně sazby DPH, které jsou diskriminující u digitálních eh, typů zboží. To je velmi důležité pro vnitřní trh. A druhý bod, který mě připadá zásadně důležitý v tomto stanovisku, to je podpora malých a středních podniků, protože představují 90 mm, hospodářství EU a znamená to pro nás, e, abychom dovedli do konce projekt evropského patentu, bojovali proti padělání, e, podporovali investice do malých a středních podniků a také přeshraniční platby, abychom snižovali administrativní zátěž a rozvíjeli eh, sítě v oblasti energií, dopravy a elektronické sítě. Děkuji vám za pozornost. We know who you are. You don't need to sit in front of your label. Chair. Excuse me. Uh, yeah. Promiňte, pane předsedo. Eh, děkuji. Já souhlasím s názorem zpravodajky, že eh, vnitřní trh eh, má velice důležitý význam i pro evropský semestr. Evropský semestr je jeden z nejdůležitějších růstových cílů pro rok 2011 a 2012. Komise provedla hodnocení pro jednotlivé trhy členských států v čtyřech ze šesti případů bylo uvedeno eh, doporučení eh, členským státům, eh, přičemž komise doporučuje členským státům v eurozóně další reformy v rozličných sektorech pro boj s krizí, pro podporu vzájemného obchodu a rozvoje hospodářství. Na, o evropském semestru se komise vyjadřuje minimálně velice vágně, stanovuje další dva cíle, eh, zlepšení přístupnosti kapitálu pro malé a střední podniky a redukce, redukce byrokracie a zvýšení transparentnosti. Eh, v budoucím, eh, budoucí době se to pak omezí na jeden bod. Hovoříme samozřejmě jménem výboru IMCO, ale já myslím, že není dobře, když v rámci evropského semestru jenom říkat, hovořit pouze o eh, lhůtách. Vezměme si to na řeckém příkladu. Říká se, musíme spořit, spořit a spořit a zároveň, když komise neříká vůbec nic, tak to vytváří eh, dojem, že nemůže dělat nic na pomoc Řecku. To znamená, že eh, i když máme program konjunktury, když komise neřekle, neřekne, že nebude kofinancování, tak E, to vlastně vůbec nemá žádný smysl. Takže říci pouze evropský semestr a později se podívat, zda to někdo udělal, e, aniž by se prezentovaly výsledky členským státu, ale a, a aniž by se stanovily příspěvky i ze strany komise, tak aby ta, tato, tento celý proces podpořila v rámci politiky soudržnosti nebo jakékoliv jiné, to mi připadá poněkud ošizené e, zejména když se potom podíváme na to, jaké jsou povinnosti eh, jednotlivých členských států. Měli bychom zatlačit na komisi, aby předložila konkrétní názory, například předpoklady nebo restrikce v rámci evropského semestru, ať už to jsou, ať už to jsou úspory nebo snižování deficitu státních rozpočtů a tak dále. Protože pouze restrikce členským státům nepomohou. Takže, jak říkáme, doufáme, že i v tomto směru se ve stanovisku ještě leco změní. Děkuji. Já jsem přesvědčen o tom, že předložíte i příslušné pozměňovací návrhy. Za mou skupinu eh, Myslím, že paní Styler udělala přesně to, co jsme od toho, toho výboru chtěli, stanovila priority tak, jak je vidíme my a propojila je s aktem o jednotném trhu. Je, myslím, velice důležité eh, a polské předsednictví jasně řeklo, že v rámci svého předsednictví budou sledovat těch 12 Eh, nástrojů, těch 12 pák, eh, a to bychom tam mohli zmínit, aby bylo jasné, kam směřujeme. Další věc, kterou bychom mohli zmínit, eh, je ten scoreboard pro spotřebitele a scoreboard pro vnitřní trh, protože Eh, musíme se zabývat i výhodám, výhodami pro spotřebitele a konkurenceschopnost, protože to jsou důležité součásti eh, perspektivy jednotného trhu, jak pro spotřebitele, tak pro podniky. Takže to je další věc, kterou navrhuji, ale každopádně si myslím, že vaše zpráva je velice hodnotná a jsem si jistý, že bude postupovat velice rychle. Pan Dion, myslím, je další na řadě. Děkuji eh, pro, pro, děkuji vám, pane předsedo. Já budu velice stručný, protože právě jste to řekl. Řekl jste to, co vlastně jsem měl na srdci i já, eh, že je Tady také otázka těch eh, scoreboardů, to není zanedbatelné. Naše frakce také zdůrazňuje otázku zprávy ekonomických záležitostí. My s tímto stanoviskem nemáme problém, všichni souhlasíme s tím, že e, je to velmi důležitý aspekt z hlediska jednotného trhu. To, co řekl pan Krojcman, to mně připadá velmi důležité a rád ho podpořím. A také pokud jde o návrhy vůči komisi, e, Děkuji navrhovatelce, která má mou podporu a děkuji panu Krojcmanovi a děkuji také předsedovi. Hey, Myslím, že nikdo další e, nepožádal o slovo. Pan Šlicer eh, z DG příslušného tady, myslím, není, takže eh, budeme muset se k tomu ještě vrátit. My jsme teda udělali změnu v programu. Teď tedy paní Stajlerová, chtěla byste Ehm, eh, k tomu ještě něco říct. Já vím, že pospícháte na letiště. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji také stínovým zpravodajům eh, za tu to výměnu názorů, tu první vůbec. Eh, velice mě zaujaly ty vaše návrhy týkající se dalších pozměňovacích návrhů. Myslím si, že čím Myslím si, že můžeme přispět k této věci daleko více. Myslím, že bychom se měli zabývat hlavně těmi oblastmi, za které náš výbor je zodpovědný. To souvisí hlavně s aktem o jednotném trhu. Soustředujeme se hlavně eh, na ty věci, které souvisí s tou zprávou, kterou předkládá eh, komise, ale myslím si, že bychom měli zdůrazňovat i potřebu eh, podpořit spotřebitele. To je věc, která je velice důležitá. Ehm, Bohužel máme velice málo eh, času na všechny tyto věci, ale přesto si myslím, že ty návrhy, které se zazněly dnes, eh, posílí to, co již máme na papíře. Možná, že s některými věcmi nesouhlasím, možná, že eh, nesouhlasím s tím, co říká paní Galo o té sazbě DPH, ale o tom budeme muset hovořit až v budoucnosti. V každém případě můžeme konstatovat, že došlo k určitému pokroku. Myslím si, že našemu výboru je zcela jasné, že to, co tady děláme, má svoji cenu a že eh, naši občané by to určitě uvítali, eh, tak jako by uvítali i celý tento proces. Eh, děkuji, děkuji paní Stylerová. Jak se již řekla, hlasovat k tomu budeme 19. září. Pojďme teď tedy dál. Jedná se opět o e, důležitý projekt schvalování a dozor na trhem dvoukolových nebo tříkolových vozidel. Myslím si, že pan Bim van de Kamp je tady někde vzadu v místnosti. Chtěl jste, byl byste e, například e, ochoten zde přijít sem dolů, tak abyste se k nám přidal. Tady máte židli vepředu, tak abychom vás lépe viděli. Potom tady jsou stínoví, eh, zpravodaj paní Westfal, pan Mandes, paní Rýle tady není. Já jsem tady, pan Haben tady není. A myslím, že pan Gillen je také, eh, pan Gillen z DG Enterprise, jste tady? Jste tady, ano. Pan Gillen, jo? Pan Martine tady dneska není, ne, ale eh, dovolte, abych přivítal vás. Takže pan Van de Kamp, Já vím, že dohromady máme 300 pozměňovacích návrhů. Já jsem eh, hovořil s Kostasem a myslím si, že opravdu musíme zahájit tu diskusi již dnes, ale přesto si myslím, že potřebujeme daleko více času na to druhé kolo eh, diskuse. Eh, k tomu dojde až po prázdninách, ale teď bychom tedy mohli zahájit tuto diskusi. Myslím si, že bychom mohli se vyslechnout také Eh, připomínky některých eh, stínových eh, zpravodajů a uvidíme potom, snad v srpnu budeme mít možnost se k tomu vrátit a potom se budeme se podívat to konečné hlasování, protože je zcela jasné, že bychom měli o těchto věcech hovořit s radou, protože já si myslím, že rada v této věci moc zatím toho neudělala. Takže teď vám dám eh, slovo, eh, abyste nás informoval o tom, eh, jak daleko jsme pokročili. Pane předsedo, dovolte, abych nejprve poděkoval nejen stínovým zpravodajům, ale všem ostatním kolegům, kteří předložili své pozměňovací návrhy. Musím říci, že jsem eh, trošičku zklamán tím, že bylo předloženo tolik eh, k návrhů, protože člověk si řekne, že připravuje vlastně konečnou zprávu a že už tolik pozměňovacích návrhů snad eh, nedostane, ale na druhé straně to ukazuje, jak angažovaní jsou členové našeho výboru a jak moc chtějí do této věci promlouvat. Musím říci, že většinu své svých letních prázdnin budu věnovat těmto nejrůznějším pozněvacím návrhům, čili eh, já budu trávit prázdniny s těmito pozněvacími návrhy. Nicméně, pane předsedo, Myslím si, že bychom o těchto věcech mohli klidně hlasovat zítra, protože pokud se podíváte na ty pozměňovací návrhy, tak zjistíte, že se v podstatě eh, navzájem ruší. Eh, někteří chtějí, aby se ty věci urychlily, někteří hovoří naopak, že by to mělo všechno zpomalit. Eh, ale já jsem demokrat, takže, jak jsem ji řekl, eh, leto budu trávit nad přípravou určitých kompromisních pozměňovacích návrhů. Doufám, že i stínoví zpravodajové budou podobně eh, tyto věci zpracovat. Myslím si, že se jedná hlavně o deset eh, věcí, eh, nebudu podrobně o nich hovořit. Myslím si, že ta první otázka se týká emisí a věcí, které s nimi souvisejí. Ta druhá věc jsou potom normy týkající se diagnostiky, to jsou hlavně skutry a mopedy. Třetí oblast je věc, o které jsme již hovořili mnohokrát, to jsou ty typy eh, motorů, brzdových systémů a tak dále. Eh, dále elektrické, elektrická kola, to je ta čtvrtá oblast, hlavně pak vztah mezi rychlostí a eh, množstvím kilovatů, které spotřebují tyto elektrické, elektrická kola. V současné době jsou poměrně vysoko výkonné, výkonná kola na trhu, což trošku souvisí se s otázkou bezpečnosti, protože to je Eh, a to je věc, které musíme také věnovat pozornost. Pátá oblast eh, se týká některých opatření. Eh, je to pozměňovací návrh 28, což je věc, kterou bude prodiskutovat také výbor TRAN. Dále je tady šestá věc. To je otázka týkající se informací o stavu údržby daného vozidla to se týká článku 60. Sedmá oblast potom je test udržitelnosti, to je to, o čem jste vy sám hovořil. Pak další oblast je to jsou ty eh, dopravní prostředky související s koncem série. Eh, pan Laroko mi předložil pozměňovací návrh týkající se hmotnosti eh, některých eh, těchto prostředků. Pan Piaggio stále se snaží o to zvýšit hmotnost, respektive limit na hmotnost. Potom pozměňovací návrh 138, ten se týká periodických kontrol nebo inspekcí. To jsou tedy ty, to je tedy těch deset skupin pozměňovacích návrhů, tak jak já jsem si je eh, jak si dal do těchto skupin a budeme se k tomu muset vrátit po prázdninách. Ještě jednu věc o radě. Nejprve bych chtěl poděkovat maďarskému předsednictví za to, že Eh, nám pomohl eh, s tímto návrhem a dále bych chtěl eh, popřát polskému předsednictví hodně úspěchu v jejich snaze pokročit dál v této záležitosti. Myslím si, že maďarské snahy vedly k tomu, že eh, jsme dostali eh, na stůl 200 různých bodů, které s tím souvisí. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Já vím, že s tím budete mít spoustu eh, práce, ale doufám také, že budete mít čas na těch motorkách se projet během letních prázdnin. Teď dovolte, abych vyzval stínové eh, zpravodaje, aby stručně se vyjádřili eh, k tomu, co zde bylo řečeno. Já velice vítám to, co jste řekl o tom, že jste ochoten vypracovat eh, návrhy kompromisních pozměňovacích návrhů. Možná, že na konci srpna se k tomu budeme moci vrátit, pak se podíváme na možný harmonogram. Já vím, že toto je věc, která bude zajímat veřejnost, že budeme muset se tomu skutečně věnovat tak, jak je třeba. Eh, teď paní Westfál. Děkuji vám, pane předsedo a pane van de Kampe. Eh, I tak se dá trávit léto, ne na motorce v sedle, ale na eh, pozměňovacích návrzích o motorkách, aby se tak řeklo. Já vám chci ze všeho nejdříve poděkovat za výbornou spolupráci, která probíhá už více než půl roku. Eh, myslím, že nás hodně pevně splnila. Já chci říct několik slov k pozměňovacím návrhům, ku podivu. Chci upozornit na to, že my jsme si dovolili u článku 18, eh, to znamená, pokud jde o e, změny pohoného systému e, těchto vozidel trošičku pozměnit. Chtěli jsme e, to trošičku rozšířit. Myslím si, že by bylo vhodné e, Eh, udělat to tak, aby parlament mohl prosadit vlastní pozměňovací návrhy. Eh, není překvapením, že faktor bezpečnosti je velice důležitý, eh, zatím si jednoznačně stojím, takže celé to téma systému ABS a tak dále, jak už jsem říkala, i toto budeme jednoznačně prosazovat, tak aby byly všechna dvoukolová vozidla povinně vybavena od roku 2015 systémem proti blokování brzd. Eh, bohužel se toto nepodařilo prosadit pro vozidla s menším objemem než 50 cm kubických anebo menším výkonem než 5 kW. Eh, chci se znovu zasadit o to, že pomocí brzdné technologie u dvoukolových vozidel lze drasticky redukovat eh, míru úrazů. A jsem přesvědčena o tom, vážení kolegové, že ani nákladové, ani, ani aplikační, aby materiálové náklady nejsou nijak vysoké, to už snad všichni víte, eh, a nevedou ani k nepříznivému poměru cena-výkon. Eh, v podstatě o každého mrtvého na silnicích méně eh, je dobrá zpráva vždy. Takže toto je téma, které bychom měli jednoznačně vytěžit do nejvyšší míry. E, navrhuji e, použít e, Euro 4 a Euro 5 jako povinné normy od roku 2015 pro všechny typy motorových vozidel. Skepticky se stavím k diskusi o elektrokolech, u kterých zatím Ehm, neexistuje žádná, žádná eh, norma, žád, neexistují žádné normativní předpisy. Eh, vítáme jednoznačně to, že komise navrhla nástroje pro, pro schvalování malovýkonových vozidel. Eh, ještě, jenom, ještě jednou děkuji všem za výbornou spolupráci. Děkuji, pan Mandes. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěl poděkovat Bimovi. Vidíte, jak ho eh, překvapilo, kolik eh, bylo pozměňovacích návrhů v, v Nizozemsku, v našem národním parlamentu. Takže můžeme říci, že jsme postupovali velice eh, otevřeným způsobem, to je běžné, normální, protože eh, navrhovatel už takový je. Eh, dospěli jsme k velmi dobrému výsledku, chci poděkovat sekretariátu a pozměvací návrhy z mé strany díky velkému úsilí sekretariátu se všecko pro, provedlo dobře, i když já jsem v začátku možná všechno neudělal dobře. Teď se dostávám k elektrickým uh, eh, vozidlům. Podívejme se trochu, co se děje v Číně. Dochází totiž k velmi mnoho nehodám s těmito eh, vozidly z jejich výroby. Teď se dokonce některé velmi lehké, některá velmi lehká vozidla eh, zakazují. Hovoří se také o technické kontrole. Cílem je, aby eh, tyto dopravní prostředky byly co nejbezpečnější. Já nevím přesně, jak eh, časté by měly být kontroly, dva, tři, pět let, nevím, ale rozhodně by někde mělo být nějaké eh, ověření, nějaká kontrola a certifikovaný opravář, cerkovikovaná opravna by měla potvrdit periodicky, že eh, dopravní prostředek je skutečně v dobrém stavu. Předložil jsem řadu pozměňovacích návrhů a eh, chtěl bych, eh, aby toto tento právní předpis se snadno aplikoval v praxi, až bude schválen. Hovoří se také o ABS, eh, ale měli bychom tam ještě dodat a další, ještě lepší eh, brzné systémy, protože v budoucnu jistě bude něco ještě dokonalejšího a lepšího. Já myslím, že to by se tam rozhodně mělo objevit dále. Hovořím také o eh, informacích, které mají být poskytnuty ze strany výrobce. Také by měla být evropská Eh, norma eh, pro nabíjení těchto elektrických dopravních prostředků, jinak můžeme mít problémy eh, v Evropě. To, je, to jsou tedy příklady, které jsem tady chtěl uvést. Já panu Van de Kampovi přeji velice krásné prázdniny, hezkou dovolenou a jsem přesvědčen, že se mu podaří toto všechno zpracovat. Chtěl bych ještě říci, že je důležité, aby byla lepší boční viditelnost, protože je celá řada nehod motocyklů způsobena tím, že prostě eh, řidiče automobilů nevidí motocykly. Děkuji a přeji všem krásné léto. Děkuji, paní Rile tady není, takže dovolte, abych já řekl několik slov o svých pozměňovacích návrzích. Nebudu o tom hovořit podrobně, pouze uvedu určitý kontext. Co se týče Eh, některých těch univerzálnějších věcí. Eh, my jsme navrhli zpravodaji, aby se zabýval eh, velice obtížnou otázkou a to jsou ty čtyřkolky. Um, protože to jsou eh, vozidla, která eh, jezdí také v terénu. Myslím si, že celá řada těchto čtyřkolek se používají také jako zemědělské stroje. A nám eh, se zdá, a měli jsme k tomu určité diskuse jak s výrobci, tak také v souvislosti s diskusemi o zprávě pana Panseryho, že v podstatě o tom se hovoří v té části, která se zabývá zemědělskými a lesnickými stroji ehm, Čili toto propojení bude také důležité mít na paměti. E, dále to souvisí také s těmi vozidly, která mohou být používána pouze na silnicích. Náš návrh je takový, že tady je potřeba zcela jasně e, rozlišovat mezi e, lesnickými a zemědělskými stroji, to znamená, a tady v podstatě hovořím o svém o svém eh, o svém návrhu nám přijde, že tady skutečně nejde o tahače. Myslím si, že musíme rozlišovat mezi těmi vozidly, která jsou používána na silnicích, ty patří sem do této kategorie a potom eh, je třeba se věnovat otázkám bezpečnosti na veřejných komunikacích a potom naopak musíme odlišovat ty, ta vozidla, která se používají v lesnictví a v zemědělství. Doufám, že zpravodaj to všechno vezme v úvahu a že to také vezme v úvahu i eh, komise. Dále upozorňujeme na některé konkrétní technické otázky to se týká hlavně eh, toho, aby to, to nařízení bylo co nejefektivnější, přičemž by to pochopitelně mělo mít také dopad na náklady spojené eh, s s tímto nařízením, přičemž bychom neměli ohrožovat některé ekologické otázky. Eh, bylo by docela dobré vycházet ze zkušeností, které máme s těmi těžšími vozidly. Eh, a potom při projednávání například eh, skútru eh, bychom měli některé tyto věci mít také na paměti. Byl bych velice rád, kdyby komise i zpravodaj se věnovali dvěma věcem. Za prvé je potřeba vzít v úvahu také to, že se zhoršuje s se stářím vozidel množství emisí. To znamená, čím starší vozidlo, tím více emisí a je potřeba toto vzít v úvahu a zabudovat to také do té analýzy, které souvisí s těmi testy. Jestliže uděláte test eh, nového vozidla, tak potom musíte počítat s tím, že s časem se bude situace zhoršovat. Um, to souvisí také s těmito malými vozidly. A vlastně eh, je třeba si uvědomit, že existují globálně platné e, testy, e, které e, již byly odsouhlaseny také ve Spojených státech a já si myslím, že bychom mohli v tomto případě použít tuto dobrou praxi, tak jak ji použije ve Spojených státech protože potom celý ten cyklus testů by mohl být zjednodušen právě tím, že bychom vzali v úvahu toto to zhoršování. Co se týče diagnostiky, která se provádí přímo na vozidlech, to se opět týká jedné obecné věci. Tady je celá řada oblastí, kde v podstatě jsme eh, nevidíme eh, nic, co by ospravedlnilo tu analýzu nákladů. Um, Eh, které by se promítly i do eh, toho, co říká komise. Eh, já nevím, možná, že to souvisí s tím, co dělá ministerstvo dopravy ve Velké Británii, ale co se týče té palubní diagnostiky, tady existuje určitý návrh, abychom používali daleko sofistikovanější monitorovací systém, který by sledoval to, jak funguje ten, to zařízení pro kontrolu emisí Toto eh, by stálo ale obrovské množství peněz. A co se týče dopadu na životní prostředí, tak eh, si nemyslím, že by existoval eh, že by to znamenalo jakýkoliv rozdíl pro to, jaký to bude mít dopad na životní prostředí. Hlavně hovoříme o těchto malých vozidlech. Ehm, myslím si, že by to všechno stálo asi 9 milionů a přitom ten prospekt by byl na úrovni 1 milionu, takže vidíte, že ten rozdíl skutečně je naprosto zásadní. Já si myslím, že tady musíme být velice opatrní. Tím reaguji tak na to, co říkala paní Vesfalová. Já si nejsem vůbec jistý, že ABS eh, je efektivní u těch malých skuterů. Eh, myslím si, že trošičku se přiblížila k tomu, co já říkám. Myslím, že ten kombinovaný brzdící systém je velice důležitý. A myslím, že teď eh, hovoříte o tom, že bychom měli mít oba tyto systémy a já nevím, jestli je to nutné, protože ty kombinované brzdící systémy u skútrů v podstatě fungují stále a to nejen eh, v případě, kdy dochází k nějaké ehm, havarijní situaci. Takže já si myslím, kolegové, že bychom skutečně se měli obrátit na odborníky, aby nám poskytli eh, technické informace o tom, ale já si myslím, že potřebujeme skutečně technické vyhodnocení. Možná, že potom paní Vesfálova na základě takovéto analýzy nebo takovýchto rad mě přesvědčí o tom, že má pravdu. Ale eh, to je asi všechno, co jsem vám chtěl říci. Pochopitelně jsou tady ještě další některé věci, ale eh, Eh, byl bych velice rád, kdyby pan Van den Kamp si nemyslel, že těch pozměcích návrhů je tolik, protože se nám to nelíbí, ta zpráva naopak, eh, bereme ji skutečně mimořádně vážně. Chce ještě někdo z kolegů něco říci? Pokud ne, tak eh, bych dal slovo panu Gilenovi. Vím, že se budete účastnit diskusí s panem Van de Kampem, ale možná, že byste teď stručně chtěl říci něco k tomu, o čem zde hovoříme. Možná byste chtěli okomentovat to, co zde zaznělo, čili máte možnost krátce se k tomu všemu vyjádřit. Děkuji, pane předsedo. Eh, eh, pan Martiny není eh, bohužel dnes k dispozici, takže ho tady zastupuji. Já bych chtěl jenom říci, že my s velkým zájmem sledujeme ten obrovský, to obrovské množství pozměňovacích návrhů, Eh, my bychom chtěli zúraznit jednu věc a sice, že kromě těch deseti oblastí, o kterých hovořil pan zpravodaj, což se přímo týká toho, co navrhuje komise, kromě toho jsme eh, ale také dostali některé podměňovací návrhy, které jdou daleko za eh, rozsah vlastně tohoto eh, dokumentu. Myslím si, že bychom měli skutečně být velice opatrní a neměli bychom jít tedy za hranice toho, co se eh, eh, týká konkrétně tohoto názoru. Chtěli bychom také vás upozornit na to, že nám dělá určité starosti to, že některé ty pozměňovací návrhy se snaží eh, snížit ty požadavky eh, na ochranu životního prostředí. To jsou věci, kterým budeme věnovat velkou pozornost a myslím si, že i vy byste eh, o těchto věcech měli dále diskutovat. Eh, my budeme eh, i nadále o těchto věcech hovořit jak s panem zpravodajem, tak se členy tohoto výboru. Eh, nemusím asi říkat to, co již říkal pan Van de Kamp a jinými slovy, že je před námi ještě obrovské množství práce, tak abychom mohli skutečně přeskoumat všechny ty pozměňovací návrhy a pokusit se o nějaké kompromisní pozměňovací návrhy, které pan Van de Kamp slíbil, že připraví přes letní prázdniny. Děkuji, pan Bandekam, Chtěl byste na to reagovat na závěr? Děkuji, pane předsedo. Ano, já uh, myslím, že je tady zcela jasně vymezené bojiště Eh, nebo možná spíše hřiště. A velice eh, s radostí vidím, eh, i jak se rozbíhá diskuse mezi vámi a paní Westphaler a uvidím, jestli se mi z toho podaří zpracovat nějaký kompromisní návrh. Myslím, že témata jsou jasná. Budeme muset přemýšlet o tom, jak to všechno skombinovat. A e, zůstává to e, dosti komplikovaným problémem, protože jsou vozidla, která jsou určena zemědělství, ale e, která přesto mladí používají na silnicích. Souhlasím s paní Westphaler, je to nebezpečné. Jsou to nebezpečná, nebezpečné stroje, takže to musíme zblízka sledovat. A nebylo by dobré, aby se eh, ocitla eh, takováto vozidla v homologaci motocyklu. Budeme o tom dále hovořit. I s vaší pomocí samozřejmě se budeme snažit dospět k dobrému kompromisu. Já vám také přeji hezké léto, dobré zdraví a hlavně bezpečné cesty, a už nech jdete na dvoukolovém, tříkolovém nebo čtyřkolovém vozidle. Děkuji, já se již těším, že eh, v srpnu se vrátíme k těm vašim kompromisním pozměňovacím návrhům. Myslím si, že teď mluvím jménem všech stínových zpravodajů, když řeknu, že bychom vám chtěli eh, velice poděkovat za váš přístup, velice energický přístup eh, k této otázce a jak jsem řekl, těšíme se již na návrhy těch kompromisních eh, pozměňovacích návrhů. A teď eh, se eh, přesuneme k dalšímu bodu, což je bod, kterému je zpravodajko paní Ivanová. To se týká budoucnosti DPH. To je velice zajímavé téma. Je tady pan de Campos, což je stínový zpravodaj. Myslím si, že pan Kreutzmann zastupuje pana Bositela, eh, pan Dion je tady, eh, jsem eh, tomu rád a já nevím, je tady pan Nils Degetax. Ano, máme, máme tady někoho z DG Daně, ano. Pan Raponi, já se omlouvám, čili vy jste tady jako zástupce DG daně. Máme Dvanáct minut a pak už budeme mít letní prázdniny. Paní Ivanová, máte slovo. Díky, pane předsedo, doufala jsem, že budu mít 20 minut. Dobrá, zkusím to stručně. Je eh, jasné, že finanční a hospodářská krize eh, způsobil celou řadu problémů pro veřejné finance a to v celé řadě zemí. Většina eh, nebo hodně zemí reagovala na to tím, že zvýšila DPH buď jako reakci na tuto krizi a nebo jako součást eh, dlouhodobé eh, změny daňové strategie. Ehm, já teď velice stručně se zmíním pouze o čtyřech věcech. Za prvé eh, výsledek eh, nebo důsledek eh, těch administrativních omezení a toho, jak je všechno nastaveno složitě v současné době. Takže v současné době toto představuje další překážku pro dokončení vnitřního trhu Eh, tyto věci se projevují negativně, hlavně ve vztahu k malým a středně velkým podnikům. Se určitě potřebujeme opatření, která by snížila zátěž právě pro tyto podniky. Potřebujeme mít skutečně robustní systém DPH, ale také to musí být systém, který bude eh, nějakým způsobem přehlednější a bude odpovídat <clears throat> principům eh, jednotného trhu. Různé eh, sazby DPH eh, představují také problém pro další rozvoj ekonomické, eh, pardon, elektronického obchodování, což znamená, že opět nemůžeme využít skutečný potenciál, který nám elektronické obchodování nabízí. Dále bychom se měli pokusit zlepšit interoperabilitu elektronických podpisů Eh, tady bychom měli opět přistoupit k přeskumu. Myslím si, že tady má eh, někdo rozjetou nějakou diskusi. Myslím si, že to souvisí s dalším eh, rozšířením té směrnice o těchto podpisech. Um, Eh, jednodušší systém DPH eh, by zcela určitě znamenal usnadnění života pro malé a středně velké podniky. Další věc, kterou považuji také za velice důležitou, je to, že bychom se měli řídit principem subsidiarity při jakémkoliv rozhodování o snižování eh, a jakékoliv rozhodování o snížení sazeb DPH by mělo být v pravomoci jednotlivých členských států Eh, které by měly mít možnost eh, ovlivňovat svou vnitrostátní politiku na základě národních, historických, politických a ekonomických faktorů. Já bych teď ještě chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří se zúčastnili našeho zasedání ve Štrasburku. Měli jsme tam mimořádně plodnou diskusi a chtěla bych ještě říct, že se velice těším na další výměnu názorů s nimi a pochopitelně také uvítám eh, jakékoliv další názory k tomuto stanovisku. Děkuji, děkuji paní Ivanova. Eh, děkuji vám, vy jste velice dobře eh, se k tomu všemu vyjádřila, i když jste měla daleko méně času. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat paní Ivanově a chtěl bych Eh, poděkovat za to, že nám dala možnost ve Štrasburku eh, diskutovat o jejím stanovisku. Několik stručných poznámek. a DPH se vlastně eh, takto vyvíjí směrem k většímu důrazu na přímém zdanění, tak se to projevuje v makroekonomických politikách. Je to vlastně takový centrální nástroj makroekonomické politiky. A to si myslím, že si zaslouží náležité zdůraznění v tomto stanovisku. Dále je tady také eh, otázka eh, konvergence eh, v reálné situaci a v situaci eh, online, jak se to projevuje v různých eh, sazbách DPH. Eh, a také je tady samozřejmě otázka specifik, které jsou v oblasti DPH v různých členských státech. A, a dále je dobré zdůraznit, že by bylo dobré trošku sjednotit postupy v oblasti e, výběru DPH. Evropská komise nedávno předložila návrh na období 2014 až 2020, kde e, také e, hovoří o Eh, evropské eh, sazbě pro eh, fondy. To by bylo také dobré asi zmínit ve stanovisku tady tento záměr komise. Jinak mě připadá velice užitečné celé toto stanovisko. Děkuji vám moc pane předsedo. Pan Busov bych chtěl poděkovat paní Ivanové za tento návrh stanoviska a podporuje postup, který byl zaujat. DPH má zásadní vliv na jednotný trh Eh, efektivnější systém DPH může přispět k prohloubení jednotného trhu. Eh, zátěž způsobená systémem DPH, konkrétně eh, aplikacemi reportingu, jsou označovány jako překážky dalšímu vývoji jednotného marketu, jednotného trhu, pardon zejména pokud jde o malé a střední podniky. Komise na stůl předložila návrhy na vytváření eh, jednotného eh, systému DPH. Samozřejmě toto je eh, mm, v tomto ohledu bude mít hlavní slovo výbor Ekon. Náš výbor by však měl se snažit dosáhnout rovnováhy mezi jednoduchostí systému a tím, že by DPH vybírali členské státy efektivním způsobem. A e, národní a evropské transakce by, se, by měly mít e, stejnou váhu v rámci tohoto systému. Pan Byso souhlasí s tím, že subsidiarita je velice důležitá, nicméně členské státy by se měly zasadit do další koordinaci, zejména pokud jde o výjimky z DPH. Tím by se zesnadnila situace pro e, přeshraničně působící firmy. Kromě toho by Christian Byso chtěl zdůraznit eh, některé problémy související se sníženými eh, sazbami DPH pro určité druhy zboží. Je to systém velice nekonzistentní eh, protože některé zboží, když se prodává online versus eh, standardním způsobem, má různé sazby DPH. Mělo by proto dojít k harmonizaci online a offline sazeb DPH pro toto zboží. Eh, tato zelená kniha dále vyzývá po vytvoření jednoduššího systému DPH. To znamená, že se musíme zaměřit na redukci nesmyslné administrativní zátěže, zejména pro malé a střední podniky. To je velice důležité, pokud eh, chceme, aby docházelo k častějším eh, interakcím přeshraničním mezi podniky. Závazky DP, eh, bylo by, bylo by vhodné vytvořit příznivější závazky DPH, nesmíme přitom samozřejmě zapomínat na subsidiaritu. Eh, kolega Kristian eh, je podporuje podporuje jednotné sazby DPH, nicméně eh, uvědomuje si, že eh, harmonizace mezi členskými státy bude složitá. Proto podporuje harmonizovaný systém DPH eh, v rámci členských států. Tím budou firmy vědět, co mají očekávat a zjednoduší se i interakce mezi nimi. Poslední bod pana Bysora se týká právních prostředků, které se mají používat. Zatím se používají směrnice, tak aby se určitá marže nechala členským státům, ale neměli bychom zapomínat na to, že to vede k nekonzistenci v interpretacích mezi členskými státy, což může narušit jednotný trh. Proto podporuje eh, spíše nařízení než novou směrnici, protože tím by se umožnila vyšší harmonizace eh, systému DPH a jasnější situace pro podniky. Děkuji mnohokrát. Děkujeme vám. Pan Dion. Eh, Děkuji, pane předsedo. Dvě poznámky z mé strany. Především je tady principiální otázka. Ve stanovisku mezi jiným je řečeno, že je dobře, že se Eh, přechází z přímého zdanění na nepřímé, protože je to snažší výběr a eh, také je tady méně podvodu. Já to ale tady, tady v tom se moc eh, neorientuji, protože přece existují karuselové podvody při vybírání DPH. To přece není možné popřít, že existují velké podvody v oblasti DPH a je to také velký problém pro přímý, pro jednotný trh. Naše frakce si uvědomuje, že Nepřímé daně dopadají především na ty nejchudší v obyvat, mezi obyvateli, právě na rozdíl od přímých daní. Čili s tím prvním odstavcem stanoviska máme problém a uděláme návrhy, které jdou jiným směrem. Děkuji. V té čtvrté oblasti se věnovala paní Marová tomu, co je nejzajímavější pro nás jménem své politické skupiny. Já bych chtěl říci, eh, že eh, jsem se zaměřil na výsledky práce naší pracovní skupiny, která se zabývá ekonomickými otázkami, víme, jaké, je, jaké jsou priority, čili uh, Eh, chtěl bych říci, že tomu se specificky budeme věnovat. Dále souhlasím s tím, co řekl pan Kreuzmann, který hovořil o některých těch problematických oblastech, eh, které souvisejí se zdaněním těch fyzických produktů a těch digitalizovaných produktů, což pochopitelně je věc, která je velice složitá pro spotřebitele, často tomu nerozumí. A teď paní Galo, myslím, že požádala o slovo, možná, že budete hovořit o stejné věci. Přesně. tak, já před vám nic neutajím, přesně k tomu bodu se eh, hlásím. To není v návrhu textu a já bych na to chtěla upozornit eh, navrhovatelku a chtěla bych říci, že eh, předložím pozměňovací návrh, protože když si vezmete konkrétní příklad digitální knihy, tak tak, jak je to definováno, v evropském právu, jakožto poskytnutí služby, tak je zdaněn eh, normální sazbou, zatímco kniha na papíře je předmětem snížené sazby DPH. A eh, Podobně, jak jsem o tom před chvílí hovořila na téma paní Stylerové, ta mi nerozuměla, ona myslela, že já chci harmonizovat všechny sazby DPH. No, to by bylo opravdu snem, ale není to tak. Prostě jde mi a tady o tu diskriminaci DPH u digitálních kulturních statků. Myslím si, že musíme najít řešení. Nemůžeme čekat. Eh, nemůžeme čekat, vzhledem k tomu, jak rychle eh, se věci na internetu odehrávají. I když eh, komise slibuje, že bude o tom přemýšlet eh, po zelené knize na toto téma, nemůžeme čekat až na rok 2015 a teprve pak hledat řešení, protože teoreticky se s takovým časovým harmonogramem počítalo tak já myslím, důležité je najít řešení mnohem dříve. Děkuji za pozornost. Konečně se mi to podařilo vysvětlit. Dobrá, děkuji. Ještě někdo by chtěl přispět do této diskuse. Já si myslím, že eh, máme skutečně eh, čas jenom na to, aby komise velice stručně reagovala, ale opravdu jenom minutu. No. Děkuji vám, pane předsedo. Opravdu tedy jenom v jedné minutě a stručně především poděkuji paní zpravodajce za návrh stanoviska, kde jsou ty body, o kterých skutečně hovoří Zelená kniha. Zelená kniha spustila velkou diskusi a dostáváme řadu příspěvků. Doposud jsme dostali 1700 příspěvků, 8000 stránek textu analyzujeme to, pročítáme to a je také jasné, že ty velké problémy se týkají právě fungování vnitřního trhu. Pokud je o DPH, tak tady právě dimenze vnitřního trhu je centrální. Eh, vnitřní trh to je také právní základ pro další postup v oblasti DPH. Pokud je o konkrétní eh, otázky, jako jsou digitální knihy, tak to jsme samozřejmě poslouchali. Uvidíme, co se projevuje eh, v příspěvcích a komise se bude snažit reagovat na tuto žádost. Eh, se jisté je, že systém DPH musí brát více v úvahu vývoj technologií. Doposud jsme tak nečinili. Pracujeme stále s relativně starým, možná už i trošku překonaným systémem a musíme brát v úvahu technologický vývoj. A pokud jde o sazby, to je čistě politické, nikoli technické téma. Myslím, že dojde k, technickému, k politickému rozhodnutí v této věci. Také ovšem je třeba snižovat administrativní zátěž a pomoci podnikům dospět k zjednodušenému systému umožňující také eh, plný pohyb obchodu na vnitřním trhu. Promiň, já už již, promiň. Eh, paní Ivanová, chtěla byste k tomu ještě něco říct na závěr? Ano, velice stručně, velice stručně děkuji vám. Eh, chtěla bych poděkovat všem kolegům za to, že vyjádřili své eh, názory k této věci. Myslím si, že s většinou těchto věcí souhlasím, s některými ne úplně. Nicméně vítám návrh pana Kreuzmana. Eh, který hovořil o potřebě lepší koordinace eh, různých postupů a eh, pravidel. Pan De Campo také hovořil o standardizaci evropského fakturačního systému. I to vítám, tento váš pozměňovací návrh. Další aspekty, já souhlasím Eh, s tím, eh, že eh, toto je také důležité, ale to je věc, kterou navrhuje rozpočtový výbor. Já vím, že tento návrh bude dobrý a proto já jsem do tohoto stanoviska tyto věci nezahrnovala, protože jsem se snažila vlastně se na to dívat z pohledu vnitřního trhu. Uh, 20. července je lhůta pro eh, předložení dalších pozměňovacích návrhů, čili velice se těším na to, co mi předložíte. Děkuji, děkuji. Eh, teď dovolte, abych jenom potvrdil, eh, že 31. srpna budeme k tomu hlasovat, což mi připomíná, že se dostáváme na závěr. Chtěl bych vám všem popřát hezké prázdniny, včetně tlumočníkům. Sejdeme se v 9 hodin 30. srpna. Vím, že už to všichni máte v diářích zaznamenané. Ještě jednou bych vám chtěl popřát všem velice hezké prázdniny. Odpočiňte si a e, nezapomeňte si vzít na prázdniny také všechny ty pozměňovací návrhy, protože e, e, Lhůty jsou příští týden 18. 19. 20. července. Já bych chtěl eh, poděkovat všem, chtěl poděkovat také paní Rapty, která je také naší zpravodajkou. I vám, hlavně zpravodajům, přeji skutečně osvěžující prázdniny. Ještě jednou vám všem děkuji a také vám přeji hezký dnešní večer.